Uh, Dámy a pánové, vítám vás na odpoledním zasedání. Prosím, všichni se usaďte. S velikou radostí vítám na našem zasedání místopředsedu a, komis- a komisaře pro hospodářskou soutěž pana Joaquina Almuniu. Jsme velice rádi, že jste mezi nás přišel. Vím, že tady nejste pravidelně, ale už jste tady byl mezi námi a víte, že máme obrovský zájem o otázky hospodářské soutěže v návaznosti na spotřebitele. O tom také k nám pohovoříte a také víme, zvláště ze sdělení o digitální ekonomice, že tam je eh, konkrétní odkaz na otázky hospodářské soutěže. To nás zajímá, protože my jsme činí i v otázkách malobchodu, kde se tyto otázky objevují. S velkým zájmem vyslechneme váš plán pracovního programu a jaké oblasti vidíte, že by byly možné pro naši vzájemnou spolupráci. Takže teď máte slovo, mám otevřený seznam řečníků pro kolegy, kteří by se vás chtěli na něco zeptat. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji poslancům tohoto výboru, dámy a pánové. Chci poděkovat předsedovi Harbrovi za jeho laskavé pozvání. Jako komisař pro hospodářskou soutěž jsem zde na tomto výboru poprvé a jsem velice rád, že jsem mohl přijít. Dovolte, abych nejprve řekl něco o celkové ekonomické situaci. Eh, ekonomické zprávy nejsou příliš povzbudivé. Eurozónu čeká recese v nadcházejících měsících, situace v HDP není dobrá, nezvýší se. Krize postihla velkou část evropské populace, téměř jeden z pěti mladých lidí pod 25 let je nezaměstnáno a ani výhledy do budoucna nejsou optimistické pro pracující. Eh, krize se dále protahuje po pěti letech se návrat k ekonomickému růstu stává pro nás nejnaléhavější prioritou. Evropská unie učinila eh, účinná opatření ke stabilizaci potenciálně eh, krizové situace, kritické situace v letech 2007-2008. Tehdy bylo potřeba stabilizovat především finanční odvětví. Potom v posledních dvou letech eh, bylo zřejmé, že veřejné výdaje se vydaly neudržitelným směrem, zvláště v některých členských státech, a abychom se vyrovnali s novou fází této krize, bylo potřeba učinit zásadní kroky, které by eh, zajistily dlouhodobou udržitelnost veřejných účtů a zachovaly eh, monetární unii. A eh, naše kroky podporují tato úsilí. To vše byla nezbytná opatření, ale představují i závažné škrty ve výdajích eh, na eh, vládu eh, v letech, kdy vlastně musíme posilovat vnitřní poptávku a jednější poptávka je slabá. Téměř všichni dospěli ke stejnému závěru. Úspory jsou zapotřebí, ale jenom oni nestačí. Evropa se musí vrátit ke skutečnému ekonomickému růstu. Otázka Eh, stojí tak, odkud se ten růst bude brát. Nemohu, nemůžeme si eh, dovolit masivně investovat do nákladních politik, ale jsou různé alternativy a jak zvýšit náš potenciál růstu a eh, přitom nevynaložit příliš mnoho peněz. Jde o dokončení jednotného trhu, který je téměř ještě nevyčerpaným motorem růstu. Eh, jednotný trh představuje 500 milionů spotřebitelů, obrovské množství podnikatelů a sítě, které je všechny propojují. Nic nepodpoří růst více, než když se eh, tento eh, tato ekonomická elektrárna rozjede. Dnes vám vysvětlím, jak eh, naše politika hospodářské soutěže může uvolnit plný potenciál jednotného trhu eh, ve prospěch udržitelného růstu. Eh, rozhodnutí hospodářské soutěže se někdy dostanou do novin. Většinou jde o povolené nebo zakázané fúze, o vyřešení otázek dominance a nebo sankcí za kartely. Většina lidí se domnívá, že naše e, rozhodnutí přinášejí e, lepší výběr a nižší ceny pro spotřebitele a další výhody, a to je pravda, ale je toho ještě více. Politika hospodářské soutěže má širší dopad na ekonomiku, a často totiž doplňuje kroky EU na regulatorní stránce směrem k širším ekonomickým cílům. Pomocí regulace vy, evropští zákonodárci, odstraňujete překážky uvnitř jednotného trhu. Tyto politiky by ale nebyly účinné, kdyby eh, eh, v praxi eh, firmy mohly znovu budovat překážky, které regulace odstraňovala. Často vidíme Často vidíme eh, v praxi, že ty snahy tady existují, zvláště když se firmy chtějí zbavit eh, nepříjemných eh, konkurentů, ale to může poškodit profitabilní a inovativní firmy a může to vlastně způsobit zpomalení celých odvětví proto v těchto nejistých dobách se musíme bránit snahám o e, měkké prosazování hospodářské soutěže, protože to by mohlo e, poničit regulativní úsilí o efektivní trh, e, oslabit energii naší ekonomiky a postavit se do cesty hospodářské obnově. Musíme zintenzivnit boj proti antikompetitivním postupům. A nyní bych rád vysvětlil na konkrétních příkladech, jak naše práce podporuje růst. Nejprve se podívejme na zdroj krize, finanční odvětví. Když hospo- ho- politika hospodářské soutěže má podpořit růst, musí se snažit zvýšit přístup, eh, účinnost a inovaci v těch odvětví, která jsou nezbytná pro rozvoj ekonomických aktivit. Finanční služby, poskytují takzvaně palivo pro ekonomický stroj, aby fungoval hladce. Proto také se zaměřujeme na trh platebních služeb. Ku příkladu celoelektronické evropské platební služby nejsou dostatečně rozvinuty. Důvody proto nejsou jasné, ale patří sem i neochota finančních institucí vzdát se starých zisk přinášejících způsobů provozu. V nedávné době jsem eh, odstartoval eh, zkoumání eh, antitrust, antitrustové, co se týče finančních ústavů a chci také zahájit proces standardizace internetových plateb. Ten proces není ještě dostatečně otevřený a transparentní a výsledné normy, kterým se dopracujeme, by mohly trhu pomoci. Zajistíme, aby tato normalizační práce eh, udržela trhy plně otevřené novým subjektům. Platební služby a jejich trh eh, se také eh, opožďuje, co se týče karet a mobilních plateb. Společně s kolegou Michelem Barněm a Johnem Dalím jsem vypracoval zelenou knihu eh, na toto téma. Výsledky těchto konzultací určí rozsah regulativních řešení, jež budou navržena a já bych vás, pane předsedo, chtěl vyzvat, abyste se tohoto procesu konzultací zúčastnili. Potřebujeme eh, celou eh, kombinaci směsici regulativních akcí, abychom zrušili nemoderní způsoby práce a poskytly prostor pro moderní evropské platební postupy v celé Evropě. Politika hospodářské soutěže chce podpořit růst odstraňováním překážek růstu. Vychází i ze zásady, že trhy jsou dynamičtější a prorůstovější, když tam mohou vstupovat mnozí aktéři. Nepřejeme si obrovské koncerny jenom kvůli tomu, že eh, vystupují pod některými národními vlajkami. Ani si nemyslím, že někdy byla nějaká doba, kdyby tento model byl úspěšný. Eh, dnes eh, je tento model zvláště nevhodný vzhledem k technické revoluci, která závisí na rychlém propojování, rychlých změnách a flexibilitě. Proto, proto chci poukázat na Eh, nedávné eh, rozhodnutí zákazu mezi New Yorkskou burzou a německým partnerem. Eh, došlo by ke kvazi monopolu v obchodu derivativ a akcí a dalších cených papírů. Dvě společnosti, již se to týká, kontrolují více než 90 globálního trhu. Cena za vytvoření evropského šampiona nesmí být taková, že by vedla k de facto monopolu, který by diktoval komerční podmínky tisícovkám evropských eh, firm, které obchodují s evropskými deriváty. Tato fúze by bývala nevedla k žádnému eh, prospěchu, nevedla by eh, k nějaké lepší technické interoperabilitě tento monopil, monopol by byl, byl být pouze ziskový pro uh, jeho aktéry, ale ško- uškodil by dalším účastníkům. Věříme v trh, jehož se budou účastnit mnozí aktéři ve prospěch spotřebitelů. Také si myslíme, že finanční trhy budou transparentnější, budou-li se jich účastnit mnozí hráči. Někdy ale pouhá existence velkého počtu hráčů sama o sobě nezaručuje vysokou úroveň hospodářské soutěže bez striktního prosazování. Proto také se v této oblasti věnujeme antitrustovému zkoumání. Teď šetříme chování asi stov, stovky bank, které se zabývají obchodem s deriváty a dalšími cenými papíry. Domníváme se, že tyto firmy možná porušily antitrustová pravidla, která zakazují, eh, zakazují eh, eh, která porušují pravidla pro koncerny. Tyto produkty hrají důležitou úlohu v v zvládání rizik a jakékoliv porušení trhu v tomto směru by mohlo evropskou ekonomiku stát obrovské peníze. Naše nástroje a kroky tomu mají zabránit. Inovace je zdrojem růstu a e, konkurenceschopnosti a e, většinou nás v této souvislosti napadne digitální ekonomika. Jak můžeme pomoci e, dosáhnout naplňování digitální agendy a iniciativ strategie Evropa 2020? Mnohokrát jsem projevil svou frustraci nad skutečností, že evropská digitální revoluce se zpomaluje. Kolegyně Nelly Cruz, se také touto otázkou zabývá. Je prioritou komisí odstranit jakékoliv překážky, které by stavily do cesty firmy nebo skupiny firm, eh, jejichž, jejichž eh, důsledkem by bylo zpomalování růstu. Začnu ale od začátku. Liberalizace telekomunikačního sektoru od 90. let minulého století, která vedla k poklesu cen, zůstává eh, jedním z největších úspěchů Spojené Evropy ale i e, zde musíme vykonávat e, e, konkurenční soutěž. Tady máme dominantní telekomunikační operátora v Polsku, který bránil vstupu konkurentů na trh s širokopásmovými službami v Polsku. My jsme zahájili řízení a e, takové řízení probíhá i proti podobným operátorům e, v Portugalsku a na Slovensku a jiných zemích. My musíme e, zachovat ty výhody, které které vzešly z vývoje v odvětví telekomunikace. To nízké ceny za telekomunikace jsou důležité pro naše podniky. Proto sledování spolupráce velkých telekomunikačních podniků, které vypracovávají standardy, je nezbytné. Už jsem jim sdělil, že komise zajistí, aby jejich práce neznevýhodňovala ostatní hráče na trhu. Bylo by to bylo by velice politováníhodné, kdyby technologie budoucnosti vracely toto odvětví do doby, kdy dveře byly inovativním hráčům zavřené ale pokusy o uzavírání trhu eh, se vždycky znovu a znovu objevují na straně těch, kteří trhu vládnou. Eh, nechtějí trh eh, otevřít pro všechny. Proto politika ochrany hospodářské soutěže chce omezovat establishment dominantních aktérů a držet trh, trh, trh otevřený. Existuje i další eh, případ, kde jsme zajistili ochranu hospodářské soutěže. Otázky přístupu a interoperability jsou úzce také eh, propojeny s otázkou patentů a eh, ochrany práv duševnímu vlastnictví. Já sleduji tyto otázky u mobilních u firm, které vyrábějí mobilní zařízení a je nezbytné, že ochrana patentů a práv duševního vlastnictví jsou strategicky důležité, ale nesmíme, nesmíme eh, paradoxně přistoupit k tomu, aby to, eh, aby to trh uzavíralo. Patenty se ani nesmí eh, zneužívat a je třeba je využívat spravedlivým a nediskriminačním způsobem tomto odvětví jsou důležité i normy, protože různé přístroje mohou vzájemně fungovat pouze na základě společně dohodnutých technologiích. Skonstruovat moderní smartphone, na to potřebujeme stovky patentů a jejich držitelé proto mají obrovskou tržní sílu. Jakákoliv firma, která je držitelem takových patentů, může efektivně zdržovat celé odvětví a může i vlastně bránit produktům konkurentů ve vstupu na trh to není přijatelné. Tento měsíc jsme dostali dvě nové podobné stížnosti proti Motorola a velice pečlivě je prostudujeme. Já, já bych rád teď pohovořil o, o e, tom, co také připravujeme v oblasti e, státní podpory, ale to by bylo příliš dlouhé, takže vám e, informace k tomu mohou položit později. Takže, jak jsem říkal, politika hospodářské soutěže byla a je klíčovým nástrojem pro zajištění konkurenceschopnosti Evropy. Podporou restrukturalizace stoupajících odvětví a tím, že zabráníme společnostem, aby bránili ve vstupu dynamičtějším, politika bude nezbytným doplňkem regulačních aktivit, abychom měli účinný a úspěšný vnitřní trh. Náš vnitřní trh ne, <clears throat> nedokončíme tak, že to nikomu nakážeme. Politika hospodářské soutěže zajišťuje, že se budou dodržovat pravidla, které vytvoří tento trh. Politika hospodářské nástroj, na soutěži je velice účinný nástroj. Vede ke skutečným výsledkům, nejenom k příslibům. Ze všech těchto důvodů musí politika hospodářské soutěže zůstat jádrem veškeré strategie růstu v Evropě. A na závěr bych ještě uvedl, že v roce 2010 Mario Monti, nyní premiér Monti, připravil zprávu pro komisi, která nám měla pomoct znovu spustit jednotný trh v EU. V této zprávě Mario Monti poukázal na to, že ubývá politické a sociální podpory, společenské podpory pro vnitřní trh. Napsal, že dnes je vnitřní trh méně oblíbený než dříve, ale Evropa ho potřebuje víc než dříve. Dva roky na to si myslím, že těmito slovy bychom se měli stále řídit. Dnes by bylo nebezpečné, kdybychom se vydali cestou protekcionismu a nacionalismu. Cesta vpřed je opačným směrem. Na cestě, která vede k otevřenému, dobře regulovanému, rychle se měnícímu a přístupnému trhu. Politika hospodářské soutěže je v tomto ohledu zásadní, zvlášť pro menší podniky, které nemají takovou váhu a taková právní oddělení, aby se mohly sami hájit proti nekonkurenčním nekalým praktikám. Protože právě tyto podniky jsou společnosti, které budou zakládat mladí lidé a musí dostat řádnou šanci. Děkuji vám. Well, thank you, Commissioner. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Děkuji za vše obsáhlé vystoupení. Já myslím, že vás čeká hodně otázek. Ale jak víte, tento výbor společně s Máriem Montym stál v popředí snah podpořit vnitřní trh. A my jsme také obhajovali akt o vnitřním trhu, tak jak to chtěl Mario Monti. Takže se rozhodně těšíme na to, že budeme s vámi v této věci spolupracovat a také na to, že budeme řešit i další záležitosti, ve kterých my pozorujeme nedostatek hospodářské soutěže pro spotřebitele nebo frustraci spotřebitelů kteří možná nemají dostatečný přístup k výhodám, která plynou z vnitřního trhu. My teď máme studii o 20 obavách občanů a velice často jde o to, že občané si nejsou schopni nakoupit určité věci na webových stránkách a podobně. Já myslím, že to se objeví v otázkách. Takže máme tady celou řadu žádostí o slovo. Tentokrát, na rozdíl od dopoledního zasedání, si vždycky uděláme takové kolečko, vezmeme si několik otázek nejprve od koordinátorů, takže tady pan Šváb, Kepartová, Růle a myslím, že pan Kožušník. Chtěl jsem, a také pan Obermajer, chtěl jsem dát slovo každému, nebo zástupci každé politické frakce, a pak pan Koforaty a profesor Correa de Campos. Ještě někdo? Chce teď ještě někdo požádat o slovo? Dobře, takže začneme panem Švábem a paní Gepartovou. Kolik máme času? Vezmeme si dvě otázky na jednou a potom můžeme jít dopředu rychleji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo. Jsme velice rádi, že jste dnes s námi, protože za polského předsednictví jsme měli Den hospodářské soutěže a ochrany spotřebitelů viděli jsme, jak je plodná tato diskuze ohledně ochrany spotřebitelů a podpory hospodářské soutěže. Přání podpořit jednotný trh, zvláště v oblasti digitálního trhu, byl předmětem směrnice ohledně standardizace. My jsme to e, také sledovali v rámci i e, commerce e, skupiny. A kolegové, kteří pracovali v této skupině, mě výslovně požádali, abyste se vyjádřil také k platebním službám. To už jste částečně učinil, ale abyste také řekl, do jaké míry Google může získat dominantní postavení v této oblasti. Moje otázky se zaměřují spíše na oblast hranice mezi veřejným zadáváním zakázek a koncesemi. A také na otázku předpisů v této oblasti. Chtěl bych vědět, do jaké míry při vypracovávání eh, nové regulace z hlediska veřejných zakázek eh, chcete toto propojit? Myslíte si, že například podpora, eh, státní podpora je také vhodná? Jakým způsobem to propojit s těmito službami a jaké návrhy budete mít ohledně koncesí eh, v této problematice? A nebo v souvislosti s koncesemi mm, mohou případně existovat jakési skryté podpory, eh, které eh, bychom měli nezbytně vzít v potaz při vypracování této příslušné směrnice. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Um... Mnohokrát děkuji, Evelyn Gepard. Děkuji, mnohokrát děkuji, pane komisaři, za vaše vyjádření, které bylo velmi zajímavé. Vy jste také kladl velký důraz na to, aby překážky Eh, které mm, tady vznikly pro podnikatele, byly zesíleny. To je prostě starý reflex eh, nacionalismu. A já s vámi nezdílím ovšem tento mm, dojem a myslím si, že v každém případě musíme postupovat proti tomu. Nicméně je tady jeden bod, který, který bych ráda viděla v popředí. A sice jsou tady překážky a jsou tady reflexy, které mají mm, samotné podniky z hlediska mm, hranic. To znamená, někteří podnikatelé by to chtěli využívat ke svému prospěchu. Proč například v otázkách roamingu eh, by zde neměl být nějaký, nějaké společné nařízení? Víte, že máte mnoho podniků, které dělají e-commerce, ale neposkytují služby všem občanům v Evropské unii. Takže to jsou otázky, které mm, bychom měli položit také podnikatelům a nejenom státům. Eh, to je tedy eh, určitá věc, která tak trošku eh, spadla ze stolu, alespoň ve vašem dnešním vyjádření. Druhý bod, který bych chtěla zde uvést. Na začátku vašeho vystoupení jste hovořil o situaci občanů, o nezaměstnanosti a především o postavení mladých lidí. To je opravdu znepokojivé v Evropské unii, když se podíváme na současný vývoj v této oblasti. A proto se ptám, proč v Evropské komisi máme stále ještě tolik překážek, opět říkám toto slovo, proti horizontální sociální klauzuli. V evropském eh, zákonodárství by bylo dobré si uvědomit, že toto zákonodárství má také dopad na pracovní příležitosti, na život občanů a má to tedy stejně důležitý dojam, eh, dopad jako ekonomická opatření. Myslím si, že tady bychom měli ještě zapracovat a určité věci mi tady schází. Třetí bod. Mám ještě mnoho dalších botů, ale nemohu je předvést všechny. Hovořil se o patentech. Správně jste řekl, že v digitální oblasti patentové právo by mohlo vést eh, k monopolizaci a to by nebylo správné. Bylo by to pochybné. Jak to vypadá v biotechnologických vynálezech? To je také velmi citlivá otázka, kde mám dojem, že stále častěji prostřednictvím patentového práva a také no, používání přírodních zdrojů dochází k určitému omezování. A přitom Evropská komise a vy jako komisař eh, byste se měli snažit tady něco podniknout. A jaká je tady propojenost eh, s patentovým právem? I to je otázka, která souvisí s inovací nebo neinovací, která by mohla nastat nebo nenastat v budoucnosti. Pane komisaři, odpovězte prosím na první otázky. Děkuji, pane předsedo. Především panu Švábovi. Pokud je ten systém plateb, já už jsem něco říkal na úvod. My na tom pracujeme na jedné straně prostřednictvím prošetřování debetních a kreditních karet. Jsme v kontaktu s alternativními platebními systémy a snažíme se zjistit, jestli jsou tam nějaké překážky, které brání vstupu nových subjektů na tento trh. Snažíme se najít způsoby, jak využít naší nástroje politiky hospodářské soutěže – abychom se vyhnuli překážkám pro onlineové platby. A v tomto ohledu pracuji s kolegou Barnierem a Dalim. Pracujeme na zelené knize a také nedávno začala veřejná konzultace. To je podle mě hodně zajímavé. A poslední věc, jak už jsem říkal, zahájili jsme šetření v souvislosti s tím, co udělala Evropská platební rada. To je orgán v bankovním sektoru, který se snažil nebo který se snaží vytvořit systém, ve kterém podle nás hrozí vznik nových překážek pro nebankovní platební systémy. A my to prošetřujeme. Já myslím, že to je hodně důležitá věc. A jeden z prvků, které by se jednoznačně měly vylepšit, abychom dokončili vnitřní trh, jak z hlediska analogové, tak z hlediska digitální verze vnitřního trhu. Vaše druhá otázka, Google. My jsme zahájili šetření, to velice dobře víte. Už jsme o tom mluvili i v dalších výborech. V listopadu 2010 jsme zahájili šetření, dostali jsme stížnosti Pracujeme na tom, co nám řekli stěžovatelé, pracujeme s tím, jak reagoval Google, vycházíme také z toho, co jsme udělali sami a kolik toho víme o situaci. A já dostanu zprávu od GS týma a útvaru generálního ředitelství Digi někdy koncem března, začátkem dubna. Zhruba někdy začátkem příštího měsíce. Nebo koncem, pardon, příštího měsíce. A rozhodnu, jak postupovat dál. Rozhodnu, jestli to jejich šetření je dostatečně pokročilé, abychom mohli jasně stanovit naše cíle. Dostáváme dál informace a stížnosti, neformální stížnosti. Není to tedy snadný úkol vyšetřovat Google. Google současně neustál ve své činnosti a ve vývoji. Google se mění. Takže myslím, že z toho můžeme vyvodit určité předběžné závěry. A pokud to tak bude, můžeme zhruba za dva měsíce poslat nějaké formální námitky. Nečekám, že budeme dělat jednotlivé kroky, ale možná zhruba za měsíc, za měsíc a půl budu mít lepší představu ale je to obrovská práce. Ke státní podpoře já nemám čas na to, abych vám vysvětloval to, co jsem vysvětloval na fóru pro hospodářskou soutěž v Bruselu nebo při jiných příležitostech. Já připravuji přehodnocení režimu státní podpory. Myslím, že ho potřebujeme z různých důvodů. Z věcného hlediska Dalo by se říct, že cílem tohoto přehodnocení nebo této revize, pokud se to dá říct několika slovy, je to, že státní podpora by se měla co nejvíc využívat jako nástroj na podporu růstu, abychom podpořili činnosti zaměřené na růst, příznivě nakloněné růstu, abychom chránili vnitřní trh, abychom využívali veřejné prostředky způsobem, který nevytvoří překážky na jednotném trhu ale naopak překážky na jednotném trhu odstraní. A současně musíme využít veřejné zdroje k tomu, abychom podpořili růst inteligentním způsobem. A když říkáme inteligentním způsobem, znamená to, že nevzniknou další problémy pro veřejné prostředky. Na druhou stranu, tak, abychom pomohli členským státům, jejich vládám ušetřit peníze nebo alespoň neplýtvat veřejnými penězi. Je na nich, aby rozhodli, jak vynaloží prostředky, které jsou v národních rozpočtech. Musíme mít využití veřejných prostředků pod kontrolou a myslím, že za pomoci těchto kontrolních nástrojů jim můžeme pomoct lépe zaměřit jejich priority, jejich úsilí a vyhnout se vytváření vnitřních překážek a především plítvání penězi. Tolik tedy obecné cíle. Jak to udělat? Začínáme tu aktualizaci, tu revizi a aktualizaci celé řady pokynů. Teď máme 37 nejrůznějších pokynů a ty pokyny musíme aktualizovat a musíme to udělat uceleně, na základě tohoto obecného cíle a obecných priorit. Současně musíme co nejvíc jednodušovat naše postupy, aniž by naše vyšetřování ztratilo na kvalitě. Ale máme zdlouhavé postupy a my jsme povinni věnovat téměř stejnou pozornost velkým případům jako největším případům. Není to tak například při fúzích, tam máme zjednodušený postup pro malé fůze, které nenabývají rozsahu, který, se, který by mohl vést k závažným problémům na vnitřním trhu. V případě státní podpory se musíme zamyslet nad tím, jak přejít ke zjednodušenějšímu způsobu řešení menších případů. Možná musíme i modifikovat současný práh de minimis, A musíme také zohlednit, protože Evropský soudní dvůr má určitou jurisprudenci, my jsme povinni řešit stížnosti. A polovina případů, které každý den otevíráme, z hlediska stížností, se týká státní podpory. Nejsou to prošetřování ex oficio, jsou to stížnosti. A my musíme využít všechny právní možnosti a právní nástroje, které máme, a také kritéria na základě jurisprudence, abychom lépe zorganizovali naši práci, abychom se zaměřili na ty velké případy, jako to bylo nedávno, u služeb obecného hospodářského zájmu. A musíme se snažit co nejvíc zjednodušovat postupy v malých případech. Vazba na veřejné zakázky a koncese, koncesní režimy je zjevná tom balíčku, který jsme přijali koncem loňského roku, jsme se snažili co nejvíc uvést postupy pro státní podporu do souladu s pravidly pro veřejné zakázky. Ta pravidla pro veřejné zakázky se mění. Můj kolega Michel Barnier předložil návrh na změnu veřejných zakázek. Určitě o tom budete jednat i tady v parlamentu, i na úrovni rady. My jsme se snažili co nejvíc uvést do souladu naše postupy v oblasti veřejných zakázek. Není to možné vždy, některých případech nemůžeme využívat stejné postupy a nemůžeme předpokládat, že protože jde o veřejnou zakázku, není tam žádná státní podpora. Ale můžeme to zjednodušit a můžeme naše postupy lépe koordinovat. A paní Gepardové bych řekl, že překážky na digitálním vnitřním trhu jsou stále příliš vysoké. Proč? některých případech je to proto, že jsou tady regulační překážky a je na vás, abyste je odstranili. Jistě iniciativa je na naší straně, ale v politice hospodářské soutěže nejde o regulaci. Pokud některé regulace vytvářejí překážky nebo udržují překážky, je na vás, abyste je odstranili. V některých případech můžeme zasáhnout my a také to děláme. A já jsem přesvědčený o tom, že potřebujeme dobrou kombinaci nařízení, regulace a uplatňování pravidel hospodářské soutěže. Obě tyto větve potřebujeme. Obě tato křídla potřebujeme, aby letadlo letělo. Nemůžeme všechny problémy vyřešit prostřednictvím nástrojů politiky hospodářské soutěže. Já nedokážu vyřešit některé problémy na trhu s mobilními telefony. Čistě na základě nástrojů hospodářské soutěže. A Nelly Krůzová nemůže tyto problémy vyřešit prostřednictvím těch nařízení, těch regulací, které vám posílá ona. Musíme co nejvíc spolupracovat a my také spolupracujeme. Práva k duševnímu vlastnictví, to je velká překážka. A je to obtížná záležitost. Autorská práva, práva k duševnímu vlastnictví obecně, to je velice závažná záležitost a tady musíme inovovat, musíme myšlet, myslet jinak. v digitálním věku nemůžeme přistupovat k právům k duševnímu vlastnictví stejně jako analogové éře. V některých případech si můžeme ponechat stejné nástroje na ochranu práv inovátorů a jejich děl a práv, která patří tvůrcům, autorům, ale v jiných případech musíme najít nové způsoby, jak dosáhnout stejného cíle internet změnil pravidla hry a my na ty změny musíme reagovat. Sociální doložka. Ano, já jsem pro. Já vím, že tady v tomto sále jsou vaši kolegové z různých politických skupin, na úrovni komise, na úrovni rady se objevují jiné přístupy. Já jsem pro, jak víte. A rozhodně doufám, že v této věci bude většina. Rozhodně to doufám. Patenty, já jsem úplně nepochopil, co máte na mysli ochranou biotechnologických vynálezů. Pokud jsem tu otázku správně zachytil. Řešíme patenty v sektoru informatiky. To jsou ty patenty, o kterých už jsem mluvil. A tady skutečně hrozí zneužívání tržní moci z hlediska držitelů patentů, kteří využívají tyto patentu k tomu, aby zadusili svou konkurenci. V některých případech, i když patent formálně není zahrnutý do nějakého standardu, je to patent, který je nutný pro interoperabilitu, pro fungování určitých zařízení. A my to musíme řešit a my to řešíme. Řešíme otázky patentů ve farmaceutickém sektoru. Poté, co v roce 2009 došlo k problému, sledujeme několik případů trustů. Jde o obchodování s patenty ze strany jejich původců. Jde o držitele nebo spory mezi držiteli patentů a společnostmi, které vyrábějí generické produkty. Takže takovýto nástroj dává lidem tržní moc, moc nad trhem a my musíme tyto věci pečlivě sledovat. Ale současně bychom měli být opatrní, abychom eh, nezničili pobídky k inovaci, protože patenty jsou velice dobrá motivace pro vynálezce, ale jako u všech práv i tady platí určité hranice, protože zneužívání práv držitelů patentů může mít velice negativní důsledky na, pro spoustu dalších lidí. Dobře, mnohokrát vám děkuji. A nyní máme ještě čtvrt hodinu, myslím. Já tady mám dalších šest žádostí o slovo, pokud se ještě někdo další nehlásí. Takže já to omezím na tři za každou politickou skupinu, pokud budete souhlasit, pan Valdesary. Ten taky, takže čtyři. Takže paní Rule, pan Kožušník a pan Obenar Majer. Stručně, prosím. Omezte se na jednu otázku, to by také bylo dobré, ale nechám to na vás. A pan, pan Koforaty, profesor kolega Campos, pan Bílen a pan Balasary, Ano, a to je všechno. Paní Rule. Mnozí řekli, že předřečníci budu stručná. Chtěla bych doraznit jeden bod, a sice platby přes internet. Je správné říci, že v této oblasti musíme dávat pozor na to, zda eh, zde nedochází k porušování hospodářské soutěže na těchto trzích. Ale také důvěra je důležitá u těchto plateb. A to se trochu vytratilo u vás tyto platební eh, systémy budou používány, pokud tady bude důvěra, pokud budou tyto systémy fungovat. Myslím si, že to je rozhodující faktor u občanů. A občané mají pocit, že se jim nenabízí dostatek zabezpečení. Moje otázka se ovšem týká také tématu, mm, témata mm, státní podpory. Důležité je, jak jste řekl, přistupovat eh, jinak k státní podpoře u malých podniků. Proto jsem přivítala to, co bylo na začátku zprávy Mario Montiho. Monty také poukázal na mnoho zpráv, které se zabývaly právě státní podporou a také eh, zadáváním státních zakázek. Hovořil o tom, že je tady zbytečná byrokracie na evropské úrovni. To generuje další náklady a to by se mělo zjednodušit. Moje otázka je následující. Můžete přesněji popsat, jakým způsobem budete přistupovat k podporám, které jsou určeny hlavně pro malé podniky? Uh, thank you very much. No, děkuji. Pan Košušník. Mr. Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já využiji Cervantesův jazyk. Pane místo předsedo, z pohledu vnitřního trhu a ochrany spotřebitele, John Daly, Michel Barnier a Joachim Almonia pracují v dokonalé harmonii a my vítáme, co dělají v celém politickém spektru. Ale mám trošku obavy z jedné věci, o které jste mluvil. Bylo tam jedno takové slovíčko. Hledání zdrojů. Z pohledu mé politické skupiny. Mě by zajímalo, jestli je tady vůbec nějaká záruka na straně komise a já se ptám vás jako místo předsedy komise, jestli je tady nějaká záruka, že se nechystáte znovu zavést nějakou legislativu, která bude znamenat novou daň. Výborně, já také blahopřeji k vaší španělštině. Pan Obermajer. Děkuji, pan předsedo. Hmm. Já bych se obrátil na pana předsedu a chtěl bych hovořit o kartelovém právu. Roku 2012 komise oznámila nástroj pro mm, odškodnění v případě žalob. Jednalo se o náhradu škod. To bude velice důležité e, z hlediska e, soukromých a jednotlivých e, žalobců. Týká se to také dokumentů, které tady existují Eh, také se to týká eh, podniků, které zkrachovaly. Tato otázka vytváří velkou nejistotu v Evropské unii a to by vyžadovalo mm, vyjasnění. Eh, jde samozřejmě o kvantitu a kvalitu také těchto programů, které souvisejí s těmito žalobami. Samozřejmě, že jako korunový svědek se nikdo dobrovolně nebude hlásit, pokud tady nebude tato jistota. Je mi jasné, že tady mm, bude docházet k určité atomizaci práva, pokud nebudeme mít eh, jednotné nařízení. A eh, samozřejmě, že pak se budeme odvolávat na vnitrostátní soudy, které mají eh, v této věci rozhodovat. Je to tedy nepříjemná situace. Náhrada škod samozřejmě může být předjedem také shoppingu, to znamená, že se bude hledat ta země, kde to řešení by bylo eh, jaksi nejvýhodnější. Takže je nutné najít vhodné řešení. Eh, bylo by dobré, kdyby komise nám řekla, jak to vypadá taky s harmonogramem z hlediska eh, této věci a jaké jsou tady představy ohledně řešení této otázky, jakým směrem půjde ošetření této věci. Děkuji. Uh, Děkuji za ty otázky, pane komisaři. Děkuji. Vzhledem k tomu, že pan Kožušník mi položil otázku ve španělštině, eh, odpovím mu v jeho jazyce, kterým hovoří velmi dobře. Je to také můj rodný jazyk. Co se týče systému eh, plateb, eh, důvěra uživatelů je zcela zásadní není přímo propojená s politikou hospodářské soutěže, ale je důležitá. To nemohu popřít a nemá smysl ani se o tom hádat. Pokaždé, co platíme online pomocí kreditních nebo debetních karet, jsme vždycky trochu na pochybách, jestli náhodou někdo nezíská nedovolený přístup k našim osobním údajům. Já osobně jsem prozatím neměl žádnou takovouto negativní zkušenost. Vždycky mi účtovali to, co měli a ne víc a nikdo nezneužil moje osobní údaje, což znamená, že já tomu systému věřím víc a víc, ale kdyby bylo možné udělat něco pro větší bezpečnost, to by bylo dobré, protože je to jistě metoda plateb eh, v budoucnu hotovost se bude používat stále více a bude se používat spíše klikání než mince k platbám. Takže dobrý krok tímto směrem eh, je žádoucí. Co se týče drobných eh, žalob. My musíme reagovat na všechny, musíme reagovat na všechny stížnosti a žaloby týkající se státní podpory. Na tom začínáme pracovat a chystáme se zjednodušit metodu analýzy těchto stížností na malé podpory. Existuje i pravidlo de minimis, které tedy definuje minimální práh což znamená, že platby pod určitou hladinu nejsou považovány za podporu. Já bych rád ten práh zvýšil, uvidíme, o kolik se podaří ten práh zvýšit a existuje i výjimka obecné kategorie a to vede k možnosti neoznamovat poskytnutí podpory, i když bychom takové platby ve smyslu smlouvy za podpory eh, eh, považovali. 80 státní podpory, která je registrována a nám oznámena, prochází národními programy, takže my tyto státní podpory jednotlivě neanalyzujeme. My analyzujeme celé ty vnitrostátní programy. Na tomto poli potřebujeme dosáhnout více pokroku a musíme také posílit a zintenzivnit kontroly ex post o distribuování těchto státních podpor pomocí vnitrostátních programů. A na základě těchto vzorců a zásad se nám podaří zjednodušit systémy podpor dál a my je zjednodušit potřebujeme. Je pravdou, že trvání konkrétních vyšetřování konkrétních případů je dlouhé a členský stát většinou čeká na komisi a příslušné orgány a kritizuje je za to, že vyšetřování trvá příliš dlouho. A já jsem dnes dopoledne musel odpovědět dvěma zástupcům členských států, že to nejsme my, kdo odkládá a spožďuje tyto záležitosti, že naopak členské státy Eh, nám poskytují informace, které potřebujeme se spožděním. A bylo by potřeba stanovit závazné lhůty, eh, třeba v případě fúzí. A je potřeba potom umět vynutit dodržování rozumných lhůt. Co se týče evropských daní, na poli hospodářské soutěže nemáme v oblasti daní žádný mandát. Já sám oblast daní zlepšit nemohu. To je třeba si uvědomit. A co se týče toho, co šlo do veřejných rozpočtů, a v roce 2010 tam jsme uvalili pokuty ve výši 3 miliard euro, to byly pokuty kartelům. Loni padlo méně rozhodnutí a ty částky nebyly tak vysoké. Neumím prozatím předpovědět, jak bude vypadat výsledek pro letošní rok. V některých případech, kdy jsme se rozhodli k uvalení pokuty, a někdy se nám nepodaří tedy uh, Eh, vybrat tolik peněz, jako třeba se vybírá pomocí daní, ale snažíme se přece jenom zlepšovat eh, složitou situaci veřejných rozpočtů, takže i do nich přispíváme tímto způsobem. Ty peníze jdou eh, vlastně směrem do komise, ale jdou přes členské státy. Co se týče státní podpory, příjemci nám posílají prohlášení přes členské státy. Takže když získáme jakékoliv zdroje, tak ty vlastně se potom do členských států vracejí přes nás. Komise stanovila pravidla přístupu ke všem dokumentům, které máme, a e, tato pravidla jsou mnohem otevřenější a štědřejší vůči ostatním e, institucím. O tom jsme nedávno na našem generálním ředitelství hovořili. Podle e, našich pravidel my musíme poskytnout mnohem více informací národním parlamentům, než kolik informací my dostáváme od Evropské centrální banky nebo jiné instituce, která rovněž má v držbě dokumenty, které si třeba vyžádají národní parlamenty. Nezapomínejme na určitá omezení. Existují veřejně přístupné dokumenty, přístupné pro Evropský parlament i národní parlamenty, ale kdybychom měli překročit určitou hranici, mohlo by se stát, že bychom porušili eh, tajemství v obchodním styku a nebo bychom mohli eh, demotivovat subjekty, od nichž potřebujeme spolupráci, zvlášť když jde o postup ve vyšetřování kartelových jednání. Takže jsou určité hranice, které je třeba zachovat, ale mimo to já jsem pro transparentnost a kdokoliv, kdo má legitimní zájem o dokumenty, které jsou v naší držbě tak eh, je dáme k dispozici. Není to naše vlastní informace, je to informace, které držíme ve veřejném zájmu. A co se týče vaší poslední poznámky, v některých oblastech eh, se daří dosahovat pokrok eh, ve směru slaďování právních a systémů a systémů procesních, tak abychom zabránili volbě zemí s výhodnějšími podmínky podmínkami, eh, co se týče přenosu eh, případů eh, porušování hospodářské soutěže z členských států na komisi a nebo na, naopak. Tady ta pravidla fungují velice dobře. Ku příkladu, když oznámíte fúzi, tak tato pravidla zabrání těm subjektům obcházení eh, právní úpravy tím, že by si mohli vybrat eh, místo, kde se bude jejich kauza řešit. A co se týče veřejného prosazování, což je v naší pravomoci, a co se týče vztahu mezi tím a soukromým prosazováním a očkodňováním obětí, eh, porušování zákona o hospodářském soutěži, což patří pro na, pod nás. Evropský parlament tento měsíc odhlasoval důležité usnesení o hromadné žalobě a z hlediska hospodářské soutěže a očkodňování my musíme brát v úvahu jak individuální žaloby, tak kolektivní žaloby a to je reflektováno v rozhodnutí parlamentu usnesení parlamentu stále ještě se musíme rozhodnout, jak uvést do praxe tento závazek v našem pra- pracovním programu. Já eh, parlamentu a radě předám legislativní iniciativu o soukromém řešení porušování eh, práva hospodářské soutěže. Vážení kolegové, mám ještě čtyři jména na seznamu eh, tazatelů a řečníků. Eh, pan komisař souhlasil, že zůstane chvilku déle, takže teď mám pana Kaperáty, de Campos, pan Bíle a pana Baltesáryho. Eh, prosím, abyste se všichni omezili na jednu stručnou otázku a potom pan Almunia, protože paní Komi je zde a je připravena se pustit do eh, balíčku o standardizaci, o němž zde už byla řeč, takže pan kolega, jednu otázku ostatní také, prosím. Grazie, presidente. Uno... Děkuji, pane předsedo. Jednu otázku. Nevím, jestli se vám bude líbit, ale vy jste připomínal ekonomickou špatnou situaci v evropských zemích někteří jsou eh, ve skutečné recesi. A na závěr vašeho vystoupení jste připomněl vyjádření eh, mého premiéra, pana Montyho, který vyžaduje, abychom měli silnější jednotný trh, než je tomu dnes. A eh, také uváděl, že občané se příliš nezajímají o tento trh. Je to propojeno. Já mám dojem, že když se špatně daří ekonomikám vaše práce a naše práce mm, je tím postižená, je obtížnější, protože monopol lépe odolává, pokud je absence růstu a je snaha uchránit to, co ještě existuje. Nebylo by tedy nutné z tohoto důvodu vyvinout mimořádné úsilí na straně Evropské komise. Asi nemyslím, že existuje Eh, porovnání před a po v rámci mm, této aktivity. Myslím si, že komise by měla vyvinout mimořádné snahy, najít zdroje a vydat skutečný prorůstový signál. Jinak eh, naše životy, váš i náš, budou komplikovanější, než jak by tomu mělo být. Uh, um, eh, profesor Correa Děkuji, pane komisaři. Děkuji za vaše vystoupení. Jsem velice rád, že jste hovořil o kolektivních eh, žalobách a že jste řekl, že tato věc je na programu eh, vašich aktivit, také z hlediska soukromého práva, z hlediska náhrady škod, tedy práva v oblasti hospodářské soutěže. Jak to vypadá například s národními eh, společnostmi Telekomu? Tady přece eh, komise vede šetření a dokonce mm, vystavuje pokuty. Ale každé ty země se snaží je hájit, protože je vlastně považují za strategický statek. A je obtížné přesvědčit občany, že pokud nějaká národní společnost telekomu je předmětem žaloby, tak eh, že to znamená, že skutečně postupovala špatně, že porušila platné předpisy, že se jedná o monopol. Z toho musí vycházet ten správný přístav. Takže moje otázka je, jak to vypadá z hlediska úřadů pro hospodářskou soutěž. Nebylo by vhodné posílit tyto národní úřady pro hospodářskou soutěž? Zvláště ty, které jsou zodpovědné za telekom. Děkuji, Adam Bíle. Děkuji bardzo, paní předsedající. Paní komisařu, chtěl vru... Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, rád bych se vrátil k otázce plateb a poplatků hrazených kreditní kartou. Národní banka Polska zveřejnila zprávu o proměňování plateb a tvrdí, že, a ukázalo se, že v Polsku jsou dvakrát vyšší než v ostatních eh, evropských zemích, někdy dokonce osmkrát vyšší než v jiných evropských eh, zemích. 1,160 transakční hodnoty, když eh, platíte kartou Visa a v jiných evropských zemích je to 0,72. Nerozumím tomu, proč u nás jsou uvalovány tak obrovsky vysoké poplatky. Někteří majitelé obchodu vysvětlují, že tyto vysoké ceny vlastně brání spotřebitelům v platbách kreditními kartami. Proto bych rád navázal na to, co jste řekl v říjnu o rozdílech mezi těmito poplatky a, a že jsou rozdíly mezi členskými státy. Chci se zeptat, jestli plánujete nějakou regulativní, eh, nějaké regulativní kroky v rámci svého funkčního období. Možná, že se hovoří eh, o těchto otázkách mezi emitenty kart a eh, eh, komisí, ale prozatím jsem neslyšel, k čemu vedli. Děkuji a konečně pan Baltazáry. Grazie, prezidente. Desendo l'ultimo mia... Děkuji, pane předsedo. Nemáme mnoho času, takže dodržím vaše pokyny. Pane komisaři, jedná se mi o zadávání veřejných zakázek zvláště v souvislosti s komunitárními financemi. Pravidla v této oblasti by měly být respektovány. To je zásadně důležité pro fungování jednotného trhu. Ale mnoho podniků má právě potíže účastnit se zadavacích řízení, zvláště v zemích, které jsou kratší dobou eh, členy eh, Evropské unie. Například v těch jednotlivých projektech často se požaduje aby příslušné profesní subjekty byly zapsány na, v, v rejstříku. Eh, a popravě řečeno, Evropský unii, Evropská unie zde nemůže do toho příliš vstupovat, protože není kompetentní v této oblasti. Jak by mohla zde postupovat komise, zvláště pokud tyto veřejné zakázky jsou financovány v rámci cíle 1 a využívají evropských finančních prostředků? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Byly tady dvě vystoupení v italštině, jedno v portugalštině, takže já budu také odpovídat v románském jazyce. Růst kde je možné zajistit růst. To je ta velká otázka, která se dnes klade. Já nemám odpověď, ale doufám, že Evropská rada pozítří a v pátek přinese odpověď na tuto otázku. Představitelé vlád by se měli tímto zabývat, protože je pravda, že rozpočtové podpory jsou nezbytné. A to v mnoha eh, našich zemích. A pravdou je, že před krizí růstový potenciál nebyl příliš vysoký a nyní během krize tento potenciál se ještě propadl. Takže je nutné posílit tento růstový potenciál díky strukturálním reformám. Pravdou je, že finanční systém prožívá obrovské potíže v současnosti, které jsou příčinou krize. Na druhé straně jsme zažili i určitou druhou krizi, a sice krizi státních dluhopisů. A to znamená, že již nemůžeme plně důvěrovat finančním systémům. Kapacita zafinancovat reálnou ekonomiku v příštích měsících není jednoznačná, protože je nutné posílit kapitálové vybavení je nutné pokračovat v postupu odlužení. A proto z hlediska financování je to velmi komplikovaná záležitost a věci jsou velmi obtížné. Nicméně potřebujeme růst. Bez růstu se nám nepodaří nikdy ozdravit finanční systém a nikdy nevyřešíme krizi z hlediska státních dluhů. A strukturální reformy nepovedou k žádoucím výsledkům. V každém případě je nutná důvěra. To je pravda. Čím je větší důvěra v ekonomiku, tím větší je možnost růstu. Nicméně důvěra nebo znovu nastolení důvěry není jediným řešením. Dalším jakýmsi ortodoxním řešením je vnější poptávka. Víte, že mimo Evropu máme ekonomiky, které zaznamenávají mnohem větší růst. Takže vnější poptávka nám pomůže, ale nebude postačující. Já jsem se pokusil toto vyjádřit, je to moje hluboké přesvědčení. Využívání nástrojů politiky hospodářské soutěže umožňuje podporovat inovaci, umožňuje odstraňovat eh, překážky novým subjektům, které přicházejí na trh a to přispívá k růstu. Historicky to bylo prokázáno, ale ani toto řešení není postačující samo o sobě. Musíme také využívat vnitřního trhu a potenciál eh, tohoto trhu. A vnitřní trh nebude mít plný výkon, pokud nesplní určité podmínky. Za prvé, je nutné odstranit co nejvíce překážky obchodu, zvláště v obchodování se službami. A také na digitalizovaném trhu je nutné eliminovat překážky. Zatím jsme odstranili pouze první bariéry, je jich mnoho dalších. A myslím si, že pokud toto všechno ještě nestačí, tak je třeba si vědomit, že musíme nadále diskutovat, uvažovat. Já myslím, že bychom eh, jak si se neměli omezovat na tuto ekonomickou pravověrnou koncepci a příslušné ekonomiky by měly mezi sebou vést dialog, měly by se pokusit hledat řešení na oživení poptávky, na zlepšení vnitřního trhu a na zajištění ekonomického oživení. To je tedy odpověď. Jinak souhlasím s tím, že je nutné posílit úřady pro hospodářskou soutěž. Ostatně v Portugalsku to bylo jedno z doporučení eh, programu Trojky. Výměnou za finanční pomoc. Není to jediný příklad. Existují další jiné země v rámci evropského semestru byla vypracována doporučení, která jdou tímto směrem. A my na úrovni Evropské komise pracujeme na této věci od roku 2004. Jedná se o Evropskou síť pro hospodářskou soutěž. Vypracovali jsme možnosti koordinace mezi jednotlivými úřady, tedy mezi 27 příslušnými úřady. Toto je model, který by měl být analyzován. Také z hlediska ostatních státních orgánů a i evropských orgánů. Často tyto jednotlivé zprávy nedostatečně spolupracují a nevyužívají této spolupráce. Pokaždé, když dojde k setkání mezi úřady pro hospodářskou soutěž na evropské úrovni a jednotlivých eh, států, pokaždé, když se sejdeme, tak eh, z těchto setkání můžeme vyvodit určité poučení a pokročíme dál. Existují konkrétní příklady v rámci jednotlivých členských států EU, ale také konkrétní příklady, například které se týkají japonského úřadu nebo amerického úřadu. Takže v každém případě je vhodné vyměňovat si informace a vyvozovat z toho poučení. V obtížné rozpočtové době je někdy obtížné požadovat na zemích, aby vyčlenovali více zdrojů na dobré fungování orgánů pro hospodářskou soutěž ale pokud pod záminkou eh, politiky fiskální konsolidace se snižují eh, prostředky pro orgány pro hospodářskou soutěž, tak eh, pak svým způsobem si dáte gol do vlastní banky, do vlastní branky. A pokud je o poplatky z kreditních a debetních karet, já využívám tento příklad úrovně poplatků často ve veřejných vystoupeních v tomto ohledu, když se hovoří o platebních systémech na evropské úrovni. Využívám ten příklad polský jako příklad jednoho z nejvyšších poplatků v Evropě. My ten problém částečně řešíme, Řešíme ho v případě Mastercard, to už je u soudu. A v případě Visa, ten byl částečně urovnán a částečně stále otevřený. Tam řešíme takzvané mýty, MIFS, multilaterální poplatky za výměnu. Kreditní společnosti nebo debetní společnosti dostávají tyto poplatky od obchodníků, od uživatelů. Část těch poplatků určují vydavatelé kreditních nebo debetních karet. A není to problém hospodářské soutěže na úrovni EU. Zatím vím o případech, národních eh, úřadů na ochranu hospodářské soutěže, kdy oni postupovali proti svým subjektům. V jednom konkrétním členském státě se zjistilo, že jsou nesmírně velké poplatky nebo vznikly nějaké konflikty v době zavedení těch poplatků. V jiných případech mluvíme o ochraně spotřebitele. V jiných případech nejde o hospodářskou soutěž, ale o ochranu spotřebitele. A to je nad rámec mého portfolia. Ale je to skutečný problém. A mohu vám říct, a myslím, že to není poprvé, kdy o tom mluvím na veřejnosti, Jsou tady určité iniciativy, které by vedly k tomu, že v evropském platebním systému budou alternativní aktéři. Jedna z těch iniciativ je velice dobře známá, má dobře známý evropský název, připadá nám tedy velmi atraktivní, ale když se podívám na jejich podmínky, na to, co oni navrhovali jako alternativu, jako alternativní platební systém, zjišťuji, že ty poplatky, které chtěli oni, byly mnohem vyšší než ty, které platí teď, které požadují ti tradiční aktéři. Já jsem říkal, nezlobte se, já mám velký respekt pro tento název. Vy jste si zvolili jméno velice známého Evropana pro ten váš program, ale měli byste za mnou přijít a ukázat mi nižší poplatky, ne vyšší poplatky. Proč bych měl podporovat systém, ve kterém jsou vyšší poplatky? když poskytujete stejné služby. To není můj úkol v každém případě. Mým úkolem je žádat po všech, aby snížili své poplatky. My se snažíme zjistit, stanovit, co je odpovídající úroveň poplatku. Není to snadné. Spouštíme studii, my se o to snažíme. Snažíme se stanovit odpovídající vhodnou úroveň. A po této obtížné analýze a diskuzích možná jednoho dne budeme dospět k závěru, že budeme muset, nuceni dospět k závěru, že potřebujeme regulaci. Možná, že to tak bude. To je věc, o které se nemluví jen tady v Evropě, ale také v USA. Mají tam návrh zákona Toda Franka a to je počátek regulace. Nicméně vyvolalo to eh, rozlobené reakce bank ale je to velice důležitá věc, která se musí projednat. A poslední věc, diskriminace prostřednictvím veřejných zakázek. To jsou případy, které by se měly řešit prostřednictvím nástrojů pro vnitřní trh. Je to otázka dodržování nebo nedodržování předpisů. A můj kolega Michel Barnier a generální ředitelství pro vnitřní trh by měl zahájit postupy ve věci porušení smlouvy, pokud se takovéto předpisy nedodržují. Pane místo předsedo, mnohokrát vám děkujeme za to, že jste mezi nás přišel. Vůbec poprvé, jak jste sám řekl, já jsem to nezmínil. Viděl jste, jak velký zájem o naši návštěvu byl. Velice rádi vás pozveme znovu, protože tady celá řada věcí, včetně těch, o kterých jsem s vámi mluvil samostatně, pokud je uplatňování blokových výjimek při online obchodování, to je také uvedeno v příslušné zprávě tomu jsme se zatím nedostali, nicméně zařadíme to na pořad jednání příště. Takže ještě jednou mnohokrát děkujeme a myslím, že si zasloužíte potlesk. Uh, so, ladies and gentlemen, um, I apologize. Dámy a pánové, já se omlouvám. Laře Kumy za to, že jsme ji nechali čekat, ale jsem si jistý, že to ještě doženeme v průběhu odpoledne. A nyní ji požádáme, aby zahájila diskuzi k pozměňovacím návrhům, k návrhu zprávy o velice důležitém návrhu evropského standardu. My to známe, protože jsme se eh, vyjádřili i k před legislativní aktivitě, takže já požádám Laru, aby nám něco řekla k eh, pozměňovacím návrhům a jaké má zatím předběžné reakce. Pak je tady paní Šaldemoze, nevím, jestli pan Kreutzmann bude mluvit za pana Manderse. byste se nám vrátil do tohoto výboru z exilu ve výboru pro průmysl a vystoupíte jménem pana Manderse. Paní Rudel tady je, pan Dion tady není, pan Košušník byl bohužel odvolán, aby se setkal s jedním z českých ministrů, ale možná se vrátí včas, jinak budu mluvit já a pan Salvini tady není. A také je mi potěšením přivítat paní Lilianu Brinchman a paní Weissenhorn. To jsou přední odbornice z komise v této věci. A pak je tady, myslím, paní Thomson za radu. Je to tak? Nevidím ji. Je tady? Ne. Pan Thomson, omlouvám se. Takže zástupce rady tady je, ale ne paní Thompson. Takže vás také požádáme, abyste se vyjádřili, pokud budete chtít. Takže paní Komi, co si myslíte o těch pozměňovacích návrzích? A máte slovo. Děkuji, pane, předsedo. Na začátku bych eh, se chtěla omluvit. Pan komisař Almunia jak si hovořil poněkud déle. To sice není problém, ale my bychom potřebovali poněkud více času, protože máme mnoho pozměňovacích návrhů, určitě jsou velice zajímavé. Takže já budu potřebovat několik minut navíc. My jsme se snažili eh, posoudit tyto pozměňovací návrhy, které budou v březnu odsouhlaseny. A v každém případě bych vám chtěla poděkovat za všechny tyto pozměňovací návrhy, protože jsou to návrhy, které se velice soustředily na práci, kterou jsme realizovali. Opravdu jsem si je pročetla s velkým zájmem a umožnili nám udělat si kompletní představu o jednotlivých stanoviscích a zájmech, které jsou tady ve hře. Tato práce tedy se blíží k závěru. My už jsme na tom pracovali určitou dobu, také jsme o tom diskutovali a doufejme, že se nám podaří vyřešit ty zásadní věci budeme postupovat tak jako v minulosti, to znamená spolupracovat eh, se stínovými zpravodaji a hledat řešení, které by získalo většinovou podporu a tak, abychom měli účinný nástroj pro spotřebitele v Evropské unii. To je totiž hlavní cíl, který sledujeme. Sleduji velice zblízka také mm, práci rady, protože naším cílem je mm, připravit první čtení této zprávy. Máme 220 pozměňovacích návrhů. No, nemohu hovořit o všech, protože eh, to by skutečně vyžadovalo mnoho času. Takže se pokusím schrnout. Jednak působnost tohoto nařízení. Během přípravy návrhu zprávy jsem velmi přemýšlela nad působností a rozhodla jsem se přijmout řešení komise. To znamená, nechtěla jsem stanovit hranice této působnosti. Pak jsem předložila pozměňovací návrh, který se týká liberálních profesí. Bude to úvodní ustanovení. Jedná se o to, abychom eh, zachovali intelektuální a kvalitní charakter eh, služeb. Dále musíme říci, že je velmi obtížné vyloučit některá odvětví působnosti. Právě proto, že ty normy mohou být užitečné prakticky pro všechny oblasti. Je to klíčový bod, kterým bychom se měli zabývat. Proto jsem nastanovila meze působnosti a přijala jsem přístup Evropské komise. Evropská komise bude posuzovat jednotlivé e, příklady a také konzultovala jednotlivé subjekty. Mnoho návrhů bylo předloženo ze strany jednotlivých frakcí, které chtěly vyloučit některá odvětví, lékařská odvětví, profesní, liberá, e, svobodná povolání a tak dále. Co se týče této otázky, já si myslím, že bychom neměli explicitně vylučovat celá odvětví. Spíše bychom se měli zaměřit na to, zda by bylo možné omezit některé typy služeb, které by souvisely s určitými konkrétními výkony. Co se týče definic, tady bylo několik návrhů. Velice si toho vážím, protože to umožňuje zlepšit kvalitu textu, který jsme navrhli. Tyto definice se týkají především normalizačních orgánů a uznávání. Nesouhlasím s návrhem 122, protože norma je vždy dobrovolnou záležitostí. Někdy je součástí závazné normy. Takže tady je určitý e, problém, protože právní ustanovení je závazné, nikoli norma. Proto bychom měli mít kvalitní definice norem a opakuji, je to dobrovolná záležitost. Hovořím příliš rychle? Ano, odpověď, hovoříte. Třetí bod, to je účast eh, jednotlivých subjektů. Pomalu. Měla bych hovořit pomalu, ano. Dobře, takže budu hovořit pomaleji. To není problém. Třetí bod, ten se týká účasti subjektů. Jsem zcela proto, aby subjekty intervenovaly v rámci jednotlivých kategorií, i tedy z hlediska pracujících, postižených osob, združení, spotřebitelů. Všechny tyto organizace by měly významným způsobem a rozhodujícím způsobem přispívat k vypracování norem. Nejedná se jenom si vyslechnout jejich stanovisko. Chceme zlepšit nejenom konkurenceschopnost, ale chceme také přispět k sociálnímu začlenování. Co se týče hlasovacích eh, práv z hlediska přílohy 3, tady mám negativní stanovisko, protože bych chtěla zajistit eh, úplnou účast na našich pracech. Měli bychom mít skutečnou reprezentativitu na úrovni jednotlivých instancí, spíše než jakési symbolické zastoupení, které by v reálu Eh, bylo vlastně delegováno na jiné. Čtvrtý aspekt, to jsou nové články, které se týkají malých a středních podniků. Tady se domnívám, že to je zásadně důležité pro nás všechny. A v tomto ohledu Evropský parlament by se měl vyjádřit a měl by dát zaznít svému hlasu. Mnoho kolegů předložilo návrhy v této oblasti. Myslím si, že můžeme říci, že zatím jsme celkem úspěšní z hlediska náročnosti tohoto textu, zvláště v oblasti malých a středních eh, podniků. Ale je pravda, že tady je určitá nejednota, jsou tady určité oponentní názory, zvláště co se týká přístupu k normám. Také jsou zde interpretační problémy. A v tomto ohledu jsem se pokusila precizovat to, čemu říkáme svobodný přístup a snažila jsem se také vysvětlit eh, nebo vyložit tuto koncepci. Nejedná se o jakési bezplatné normy, jedná se o volný přístup k přípravě norem a to je něco zcela odlišného. Z tohoto důvodu jsme rozšířili definice. Lépe jsme v nich vysvětlili odkazy na doporučení, na příslušná doporučení Evropské komise, která se týkají mikro podniků a středně velkých podniků. I s tím zřejmě bude souviset celá řada problémů z hlediska malých podniků. Jedná se o strukturu, která je velice důležitá pro ekonomiku. Máme tady dvě možnosti. Buď omezit ten svobodný, volný přístup k těm mikropodnikům, a nebo stanovit speciální tarify, aniž bychom diferencovali podle velikosti podniku, takže to jsou dvě možnosti. Tady bych si ráda vyslechla stanoviska mých kolegů a stínových eh, zpravodajů, abych věděla, zda sdílí moje stanovisko. Opakuji ještě jednou, aby nebylo nějaké nedorozumění, měli bychom bojovat ve prospěch malých a středních podniků, zvláště proto, aby se mohli účastnit normalizačního postupu musíme najít efektivní, konkrétní způsob pro to, aby se tyto podniky mohly, mohly plně zapojit do této práce a aby nebyly vystaveni rozhodování pouze na úrovni těch velkých eh, podniků. Navrhla jsem celou řadu doprovodných opatření ve prospěch malých podniků. Měli jsme také slyšení na toto téma a je možné konkrétně eh, definovat eh, tyto přístupy z hlediska normalizace. Já jsem se rozhodla hovořit o těchto závazných aspektech v tomto nařízení. Eh, jasně tam definujeme směry tohoto normalizačního postupu. Co se týče technických specifikací, to je další bod, který vedl k celé řadě potíží zvláště z hlediska používání a uznávání těchto specifikací. Já jsem použila zvláště termín používání těchto specifikací. Návrh komise hodlal navýšit počet specifických norem a svým způsobem je povýšit do řady těch norem, které jsou v příloze dvě. Já jsem používala pojem technická specifikace a nikoli pojem norma, protože pojem normy je poněkud složitější, více propracovaný a také vyžaduje obtížnější a další postup. Zatímco technické specifikace hmm, nevyžadují se zabývat například uznáváním, hovoří se spíše o používání těchto technických specifikací. I v tomto případě bych se ráda seznámila s vašimi stanovisky. Bylo by dobré si tuto věc vyjasnit, zvláště z hlediska používání pojmu použití. A nyní problém konzistentnosti. Na jedné straně musíme diferencovat mezi normami a technickými Eh, specifikacemi, ale obsah nemůžeme takto omezovat, nemůžeme vytvářet jakousi překážku pro rozvoj eh, těchto eh, norem. V každém případě je to systém, který vychází z dobrovolnosti, proto bychom měli se ubírat tímto směrem. Sedmý bod. Nechtěla bych vás příliš dlouho zdržovat, ale hovoříme o forech a konsorcích, které Mm, zahrnují několik subjektů. Jak jsem již uvedla, nejsem proti vytváření for nebo konsorcí, které zahrnují několik subjektů, ale nebylo by dobré, aby se toto objevilo v tomto nařízení. Neměli bychom vytvářet suprastruktury, které by zpomalovaly tento proces. Opakuje to nařízení a vycházíme z dobrovolnosti a tato věc je financována podniky, proto se domnívám, že není nutné vytvářet další nadbytečné instance. V budoucnosti můžeme tato fora nebo konsorcia vytvářet, pokud to bude nezbytné, ale domnívám se, že by nebylo vhodné mm, tady rozvádět pozitivní nebo negativní aspekty těchto for, což by se mohlo transformovat v určité bariéry nebo překážky. Co se týče financování, Tady myslím, že by bylo dobré přistoupit na to, co navrhuje komise. To znamená, komise by rozhodla o formě konzultace, protože je to technická odborná oblast a to spadá spíše do kompetence komise. Takže dostávám se k poslednímu bodu a je to otázka financování. Nejdříve několik obecných postřehů. Hovoří se tady například o financování ze strany normalizačních organizací. My jsme tady nechtěli definovat nějaké postupy nebo normy, protože v této první fázi eh, života tohoto nařízení bychom měli mít hm, taková pravidla, která by lépe strukturovala eh, normalizační proces. Osobně bych chtěla říci, že normy by měly být zjednodušeny v budoucnosti a financování těchto norm by se mělo opírat o přístup, eh, který by byl spíše fiduciární povahy a měli bychom omezovat postupy ohlašování. Do ledna 2015 eh, proběhne, nebo to je lhuta pro eh, revizní klauzuly a do té doby bylo dobré snížit byrokratičnost a složitost těchto postupů. Nyní, když dovolíte, předám slovo ostatním kolegům. Opakuji, že mým cílem je mít krátký, stručný, koncizní, právně čistý text. Jedná se o nařízení a proto je nutné používat přesné pojmy, tak abychom se vyhnuli nesprávnému eh, výkladu. Je to nařízení, o kterém jsem hovořila také s panem komisařem Tajanin je to téma, které by mělo být rychle vyřešeno ve prospěch malých a středních podniků, ale také ve prospěch celkové produkce, která se dožaduje rychlého řešení. Děkuji. Já si myslím, že vlastně bychom měli vést eh, pořádnou debatu o těch pozměňovacích návrzích a vím, že vy budete hovořit i o kompromisních návrzích, vím, že to bude také součástí těch dalších debat pan Kreuzmann by se měl vrátit do svého vlastního výboru, takže vadilo by paní Šaldemoze, kdybych jej nechal uh, mluvit jako dalšího? A tato komedie je velice blízká mému uh, srdci, tady je mi lépe, v druhém výboru se necítím tak dobře. Dopoledne jsme eh, měli hlasování na toto téma a to, co jsem zjistil, Eh, nejprve vám řeknu eh, tedy eh, body pana Mandrese, ale nejprve jednu otázku ode mě, financování. Mělo by být jasné, že všichni bychom měli pochopit, že je třeba snížit náklady pro malé a střední podniky. To je všem jasné, každý by to podpořil. Ale když normalizační orgán potřebuje peníze pro své fungování a zároveň je tam mnoho malých a středních podniků, tak je otázka, jestli může dále fungovat. Takže je potřeba se této otázce eh, věnovat. Já jsem vždycky pro eh, to pomoci malým a středním podnikům, ale kdyby kvůli tomu normalizační orgány nemohly pracovat, tak je třeba si to dobře rozmyslet. Jinak bych rád nanesl témata kolegy Tola Mandrese, Eh, eh, kolega Mandra souhlasí se zprávou paní Komy a ráno, když jsme hlasovali ve výboru ITRE, tak bylo také pěkné hlasování. Bylo jasné, že je možné vlastně eh, všechny ty myšlenky vám přednést. On tedy je pro tržní vývoj norem rozvoj evropských i národních norem současný také je pro přání zpravodajky, aby se na národní úrovni eh, účastnili zúčastnění eh, aktéři, eh, také národní vlády a fórum více zúčastněných hráčů, tady je možné, aby komise eh, uspořádala takový dialog a je potřeba především za prioritu si postavit právní jistotu, takže také nastavit eh, postupy pro odvolání. Těší se na další debaty, je si jist, že budou plodné a konstruktivní se spravodajem, spravodajkou a stínovými spravodaji a že se přejde do rychlého legislativního procesu a já bych rád doplnil, že co se týče jednotného trhu, je to velice důležité téma, o kterém je potřeba Eh, jednat, je potřeba jej eh, dostat dál a doufám, že Láře komise dostane široké podpory eh, k těm změnám. Jedná se o nařízení, slyšel jsem, že nařízení jde vždycky pouze zlepšit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Vždycky vás tady rádi uvítáme, když se budete zde chtít schovat před výborem eh, eh, pro průmysl. Paní Šaldemoze, děkuji a doufám, že ještě chviličku počkáte, abyste vyslechl některé ty poznámky. Já chci poděkovat paní komi za její prezentaci a jsem si jista, že se nám podaří dospět k dobrým kompromisním návrhům. My se v názorech mnoho nelišíme v řadě oblastí. Dovolte, abych řekla něco o působnosti nebo diskusi o službách, jestli by se měly stát součástí normalizační práce nebo ne. Já jsem o tomto tématu hovořila od začátku a my eh, v SND se k tomu váří, tváříme trochu váhavě nebo zdráhavě. Proto bych ráda řekla, že by stálo za to zajistit, aby některé oblasti pod tuto úpravu nespadaly. Je potřeba o tom debatovat. Možná paní eh, Rýle také vznesla návrhy v tomto směru a také pan Šváb. Takže určitě bychom se měli zamyslet nad tím, co lze v této oblasti dělat. Já vidím řadu řešení tohoto problému, ale bylo by možné propojit tuto debatu s debatou o platformě více hráčů. Když totiž do té práce eh, normalizační připojíme i eh, služby, tak potom, co se týče mandátních služeb, je potřeba se obrátit na všechny, na všechna účastnická, na všechny účastníky, to znamená účast těch účastnických fór je nesmírně důležitá. Takže je potřeba se zamyslet nad působností směrnice a přizvat eh, fóra platformu zúčastněných aktérů. To by bylo možné pro nalezení dobrého řešení. Chci se vyjádřit k jedné věci, kterou jste řekl vy o nákladech a malých a středních podnicích. Za prvé, všichni se dohodneme na tom, že normalizační práce je e, systém soukromý a dobrovolný. Na druhou stranu si ale všichni myslí, že my bychom měli určit cenu za možnost účastnit se té práce. A tyto dva aspekty nejsou podle mě správně propojeny. Každý chce umožnit malým a středním podnikům se účastnit na normalizační práci, ale na druhou stranu ty malé a střední podniky podle definice EU představují asi 80 všech podniků v Evropě. Takže to mají eh, za tu normalizační práci zaplatit eh, všichni ti, kteří představují těch 20 To je třeba nějak vyřešit. Na jednu stranu by bylo možné se rozhodnout, eh, že pomůžeme mikropodnikům, eh, které zaměstnávají třeba 10 a méně osob, místo toho, abychom definovali všechny malé a střední podniky. To znamená, že bychom tam zahrnuli všechny podniky, kde je méně než 250 zaměstnanců. To by nešlo. Takže zamysleme, zamysleme se nad možným řešením pro mikropodniky, ale nezapomínejme, že jde o systém soukromý a dobrovolný, proto je třeba postupovat obezřetně, co se týče zásahu do ceny za účasti na této um, normalizační práci. To je podle mě důležité, ale jinak jsem si jistá, že určitě máme naplánovány nové schůzky ještě se stínovými zpravodaji, snad se nám podaří najít dobrá řešení budeme snad postupovat co nejrychleji, aniž bychom ohrozili kvalitu výsledku. Potřebujeme i dost času na nalezení správných řešení. Děkuji. Paní Arjule. Já chci také výslovně poděkovat paní Komi. Velice pěkně pojatá zpráva od počátku s dobrou spoluprací a v mnoha bodech jsme, nebo budeme mít možnost dospět ke kompromisu. Já chci potrhnout jeden bod, eh, protože jste vlastně Eh, tak odmítla tu platformu eh, platformu více účastníků. Jako paní Šaldemoze eh, si myslím, že je to velice úzce propojeno s tím tématem působnosti. Kdybychom měli v této zprávě i veškeré služby, vlastně v rámci této, této právní úpravy, ale bez nějakého grémia, to znamená, že by se vůbec vlastně neprováděly konzultace, Eh, tak to si nejsem jistá, jestli vlastně takový mandát eh, by nezacházel daleko za to, co přísluší Evropské unii. Eh, my tam nemáme, vlast, my nemáme žádnou definici slova market driven, to znamená tržní. O tom se hodně mluví, ale neexistuje definice tohoto pojmu a od mnoha operátorů, subjektů na trhu slýchám, že se obávají, že se budou eh, rozdávat mandáty v oblastech, které vlastně více méně ani nespadají do kompetence EU a nebo vlastně by se měly zpracovávat legislativní činností. A abychom se tomuto vyhnuli, myslím, že je velice eh, správné, aby komise ještě přistoupila ke konzultacím. Takže když říkáte, že to přenecháte komisi, tak bych, eh, tak musím říci, že já jsem s komisí eh, hovořila a komise to nechce. Eh, to znamená, že by ta platforma vlastně více účastníků se nepřizvala. Takže by bylo dobře nalézt tedy kompromis a i co se týče služeb, ale musíme se tomu tématu věnovat. Jakým způsobem dosáhnout toho, že tedy se budou rozdávat pouze mandáty, které eh, jsou určovány trhem a které nebudou nahrazovat eh, klasickou legislativní práci. Uh, Edward Kořešník tady není, takže já bych mého jménem nebo jménem naší skupiny řekl několik slov. Já myslím, že obecně řečeno to, co říkali kolegové, je správné. A rozhodně souhlasím s tím, co říkala Kristal Šaldemoze o financování. Já myslím, že je rozhodně důležité, aby malé a střední podniky měly přístup, ale celý ten proces standardizace se musí, nebo normalizace musí financovat nezávisle. Možná s nějakou veřejnou podporou, státní podporou, ale rozhodně nechceme tento základy nějakým způsobem narušit. Já myslím, že některé z těchto myšlenek a totiž, že některé normalizační orgány už na těch věcech pracují, nebo zdarma dávají malým a středním podnikům abstrakty norem, aby aspoň pochopili, o co v té normě jde a pak si mohou zvolit, jestli si koupí celou normu nebo ne, protože ji potřebují pro své podnikání, pro trh, na kterém fungují, aby třeba mohli podat nabídku ve veřejné zakázce. To jsou důležité věci, ale jistě můžeme dospět k nějakým rozumným kompromisům. Co se služeb týče, mně připadá, že komise velmi dobře vystihla, že je nutné uznat služby, ale nemusí se to takto rozšířit bez jakékoliv kontroly. To mi připadá naprosto jasné. Tam, kde komise uvádí, že v některých oblastech dochází k určitému vývoji vzhledem k tomu, jakým způsobem se poskytují produkty a služby a produkty a služby jsou stále více zaměnitelné, neboli je to méně relevantní na trhu, Uvádí se tady ve spolupráci s členskými státy je třeba podpořit vývoj dobrovolných evropských norm. To bylo ve směrnici o službách. Nezapomínáme na to a to už je legislativa, která platí. Mně připadá, že komise jasně uvádí, že půjde o něco, co se bude řídit trhem nebo veřejným zájmem. A já myslím, že tady zazněly příspěvky, které se to snaží nějak omezit, ale to není nutné. Protože k normám přejdeme až v případě, kdy to bude jednoznačně ve veřejném zájmu a kdy také bude naprosto jasné, že to bude napojeno na nějaké produkty. A nemusí se to celoplošně rozšířit na další oblasti. Takže já příliš nejsem pro některé z těchto popisů, samozřejmě ve všichni úctě k panu Švábovi, ten eh, je mistrem složitých a spletitých popisů služeb. Já jsem si jistý, že paní Šaldemoze připraví něco jasnějšího, jednoduššího. A jedna poslední věc. Já myslím, že není nutné, abychom dali mandát nějakému konkrétnímu veřejnému orgánu, ale měli by se do toho procesu zapojit. Opět s tím, že je to proces, který se řídí celou řadou různých zájmů, ale to vlastní uznávání norem je rozhodně ve veřejném zájmu. A myslím, že jsou tu i pozměňovací návrhy, které zapojí parlament do rozhodování, pokud bude nutné formální které ty věci uznat. A já myslím, že to je velmi důležité. Takže tolik stručně z mé strany a pan Kožušník se k tomu vyjádří ještě podrobněji. Paní Kaněty chtěla přispět do diskuze ještě někdo další? Než vyzvu komise, aby se vyjádřila paní Kaněty? Ano. Já bych ráda poděkovala Laře Komi za velice příhodný přístup k této věci. A mohu se připojit k obavám, které tady už zazněly ze strany samotné zpravodajky. Především bych chtěla něco říct projektu překladu národních norem. To je věc, která je podstatná pro takové země, jako je Lotyšsko. Já nepodporuji pozměvací návrh 143 a 147, protože takový požadavek bude nevyhnutelně nákladnější v procesu normalizace a bude to znamenat další administrativní zátěž pro národní normalizační orgány. Já bych jako alternativu navrhovala, abychom zajistili, že se budou do všech pracovních jazyků, úředních jazyků evropských normalizačních orgánů překládat názvy. A domnívám se, že je zvlášť důležité, aby se tento požadavek nevztahoval na překlad. Chtěla bych potvrdit, že pozměňovací návrh 154 a 156 a 171, že tyto pozměňovací návrhy podporuji. Slovo zajišťuje v textu by se mělo změnit na usnadňuje a podporuje, protože jeden z hlavních principů normalizace není jenom transparentnost, a zapojení všech zúčastněných do normalizace, ale také dobrovolná účast na normalizaci. A také mohu podpořit všechny pozměňovací návrhy, ve kterých jde o to, aby se zapojily malé a střední podniky do procesu normalizace. Ale jsem tady tak trošku opatrná, protože nemáme žádné vyhodnocení finančního dopadu. Například, jaké budou náklady na poskytování bezplatného přístupu pro malé a střední podniky, k procesu normalizace. Na druhou stranu, stejně jako paní Šaldemoze, já chápu význam tohoto přístupu. Dobrým řešením by zřejmě bylo vyčlenit z těch malých a středních podniků mikropodniky, to by mohlo být řešení. Děkuji. Dobře, děkuji, mnohokrát děkuji. Já teď možná požádám komisi, aby vystoupila s předběžnou reakcí a potom předám slovo zpravodajce, ale nám řekne něco k časovému plánu. A v pět hodin převezme předsednictví místo předsedkyně Korhala, protože já se musím setkat s komisařkou Vasiliovou. Doufám, že mě omluvíte ale budu bedlivě sledovat diskuzi o vzájemném uznávání. Takže nejprve paní Brinkmanová. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda jménem komise mnohokrát poděkovala paní Komi za zprávu. My jsme se také zabývali pozměňovacími návrhy a máme pocit, že hlavní cíle nařízení pokud je o to, že navážeme na stávající úspěšný systém evropské normalizace, se týkají širšího, širší škály politik, abychom také zajistili účast všech zúčastněných stran, abychom zajistili celoplošné definice, standardy. Pozměňovací návrhy také zdůrazňují další důležité věci. Návrhy předložené výborem IMCO, komise je zvlášť vítá. Patří sem potřeba inkluzivity v evropském systému normalizace, včetně zvýraznění potřeb osob s postižením a stárnoucích osob, které budou zastupovat organizace pro zájmy spotřebitelé, financované na základě návrhu 2 návrhu komise. A eh, přílohy 2 návrhu komise. A zvlášť si ceníme snahy zdůraznit význam malých a středních podniků, a dále vylepšit její úlohu v systému evropské normalizace. To je věc, se kterou komise plně souhlasí. Také si ceníme důrazu, který je kladen na mezinárodní aspekty normalizace. Komise tyto otázky řeší podrobně v politickém sdělení, ale zaslouží si pozornost i v nařízení. A nyní bych se ráda zaměřila na řadu pozměňovacích návrhů, které předložili někteří poslanci z tohoto výboru. Týká se to především otázku služby. Předřečníci už o tom mluvili. Komise se domnívá, že všechny pozměňovací návrhy, které se snaží omezit pole působnosti nařízení tím, že se zaměřují na služby související s produkty nebo tím, že vylučují určité zdravotnické služby nebo služby, které eh, se týkají liberalizovaných profesí. My si myslíme, že nic z těchto omezení není nutné, mohlo by to mít nepředvídané důsledky, protože my nedokážeme plně předvídat všechny budoucí potřeby, které vycházejí z vývoje evropských politik. Je jasné, že normalizace není účel, ale prostředek. Takže komise bude žádat Evropskou organizaci pro normalizaci, aby zpracovala normy na podporu evropských politik a legislativy a je třeba dodržet pravomoci, které stanoví smlouva. Stejně jako ostatní normy, i normy u služeb musí být dobrovolné. Musí vycházet z potřeb trhu a zaměřovat se především na služby související s produkty. Ale a priori bychom neměli vyloučit další normy pro služby. A pokud je o pozměňovací návrhy, které se týkají zapojení malých a středních podniků a ostatních zúčastněných stran, Komise v zásadě vítá důraz na inkluzivitu, ale jak už říkali někteří předřečníci, měli bychom být opatrní, abychom neohrozili obchodní model národních normalizačních orgánů. Co se týče řady pozměňovacích návrhů, které souvisejí s požadavkem na odkaz na technické specifikace v oblasti IKT, což je předmět přílohy 2 nařízení. Komise si všimla, že některé pozměňovací návrhy chtějí zavést na seznam kritérií, která by byla v tomto návrhu nařízení, také odkaz na dva nové atributy. Jeden je koherentnost a druhý se týká, nebo druhé se týká legitimity koherentnosti se domníváme, že to je obecný cíl. Chceme soulad s evropskými normami. Domníváme se, že toto není nový atribut, je to jakýsi předpoklad. My předpokládáme, že uznávání nebo odkazy na technické specifikace v oblasti IKT by se měly využívat pouze v případě, když pokrývají oblasti, kde není aktivní Evropský normalizační orgán a kde trh nevyužívá normu, anebo pokud je norma zastaralá. A transpozice technických specifikací do evropských norm se nepředpokládá. Tím se tedy jasně vymezuje, kdy bychom podle nás mohli odkazovat na technické specifikace v oblasti IKT. Proto to není atribut jako takový a pokud bychom to se měli dát, rozhodně by to věci zkomplikovalo, protože nejde o to, abychom měnili stávající specifikace IKT, které máme na trhu. A není záměrem komise ani nikoho jiného snažit se změnit tyto specifikace IKT. Další pozměňovací návrhy se týkají nutnosti vymezit jakýsi proces legitimity. My si myslíme, že to musí být chyba, protože v tom pozměňovacím návrhu je veřejné šetření a schvalování. Takové věci jsou vhodné, když stanovíme ty nejlepší technické normy, které je třeba odsouhlasit. Ale tady nemluvíme o tom, že bychom vytvářeli novou normu. Jde pouze o to, že umožníme využití stávajících tržních specifikací upravených pro účely veřejných zakázek. Takže by šlo jen o to, že se prověří úplnost a správnost informací, pokud je o požadavky podle přílohy 2. Prověří se to s multilaterální platformou pro IKT. My si myslíme, že tyto atributy by vyvolaly zmatky z hlediska skutečných cílů uznávání anebo odkazů na technické specifikace v oblasti IKT jak je to uvedeno v návrhu komise. To je možná pro současnou chvíli z mé strany vše, sice bychom mohli mluvit o celé řadě dalších věcí, ale já věřím, že se nám podaří dospět k dobrému kompromisu, abychom mohli co nejrychleji tento strategický návrh přijmout. A doufáme, že z tohoto procesu vyplyne dobré nařízení, které nepovede ke snížené ambici. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že co se časového plánu týče, je to v podstatě v pořádku. Paní Komi, chcete tu debatu uzavřít? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla upřesnit tři body. Nejdříve otázku fora a konsorcia. Nevidím, proč by bylo užitečné zařadit do toho nařízení vytváření fora, které může být v každém případě vytvořeno soukromně. A nevidím, jaké potíže by byly tady z hlediska for a konzorcí. Nevím, proč by se tato otázka měla začlenovat do tohoto nařízení. Komise má prostor pro své rozhodování z hlediska těch nejlepších možných forem konzultace. My nutíme komisi, aby eh, zrealizovala konzultaci a myslím si, že komise by měla mít volnost hlediska strukturalizace této konzultace. Myslím si, že dospějeme k dohodě a kompromisu. Co se týče financování, možná by bylo vhodné již teď zjednodušit tuto záležitost, ale vzhledem k tomu, že přecházíme ze směrnice na nařízení, bylo by eh, možná vhodné, aby v první fázi jsme eh, měli jaksi důslednější pravidla a pak je uvolňovali. Bylo by dobré nejdříve eh, posílit některé národní aspekty, to je ostatně cíl malých a středních podniků v otázkách financování. Tak by bylo dobré zjednodušit tento postup, tak aby tyto podniky se mohly dostávat na trh. A později bychom přistoupili k zjednodušení na evropské úrovni. Myslím si, že není nutné specifikovat, že norem, normy musí být vytvářeny nebo v odvětví, která nespadají do kompetence Evropské unie. Já si myslím, že v některých oblastech normy mohou být problematičtější než v jiných. Musíme dát určité pokyny, určité směry, které by pak umožnily v druhé fázi definovat oblasti, které budou začleněny či nikoliv. V důsledku toho se nejedná o to, abychom již nyní specifikovali určité oblasti. To by byla obrovská kapitola a v konečném efektu bychom mohli mm, spáchat některé chyby, protože bychom vyloučili některé oblasti. Nutné je dát hlavní směr. A co se týče eh, jazyků, myslím si, že tady praxe ukáže, eh, co je nejvhodnější. A na závěr bych se chtěla vrátit ještě k významu mm, osob s postižením. Bylo by dobré konzultovat pracovníky a také spotřebitelé, odbory, Eh, také představitelé ekologických hnutí. Já se domnívám, že normy, které se týkají osob s postižením, jsou prioritními normami. V každém případě jsem ráda, že jsem dodržela dobu, která mi byla vyčleněna. Děkuji všem za spolupráci a říkám všem nashledanou a uvidíme se, až budeme probírat kompromisní návrhy. Děkuji. Thank you very much. I think... krát děkuji. Já myslím, že půjdeme dál na další bod, a totiž směrnici o uznávání odborných kvalifikací a nařízení o spolupráci, o administrativní spolupráci a tak dále. Naší zpravodajkou je Bernadette Vernou, naše místo předsedkyně. Takže pustíme se do debaty, prosím. Madame la Présidente. Euh, bonjour. Paní předsedkyně, všechny zdravím. Je to první výměna názorů ohledně textu, který je samozřejmě zásadně důležitý jak pro vnitřní trh, pro oživení vnitřního trhu, ale také pro prosperitu a pohyb našich občanů za podmínek co největší bezpečnosti, ať jsou to spotřebitelé, pacienti anebo profesionální pracovníci. Nejdříve a ještě jednou bych chtěla poblahopřát komisi, která je zde zastoupena některými pracovníky, kteří pracovali na tomto textu. Chtěla bych jim poděkovat za práci, kterou zrealizovali v rámci několika měsíců. A hlavně bych jim chtěla poděkovat za vstřícného ducha dialogu. Bylo to zajímavé. A občané potřebují vědět také, že Evropský parlament nevždy nezbytně je proti komisi a komise proti občanům. Myslím, že bychom to měli říkat, opakovat a pokud budeme pracovat inteligentně, podaří se nám vygenerovat inteligentní text. A v tomto rozpoložení bychom rádi dospěli k testu, k textům, které budou kvalitní a kterým budou lépe rozumět občané, kteří jsou sami subjekty tohoto textu. A samozřejmě chceme naplnit cíl Evropy, to znamená přinést evropskou přidanou hodnotu aniž bychom nahrazovali, a to byla jedna z obav, která tady zazněla, zvláště v souvislosti se subsidiaritou a proporcionalitou, chceme přinést evropskou přidanou hodnotu, která není v protikladu k těmto dvěma principům. Je zřejmé, že v průběhu konzultací, které jsem zahájila před určitou eh, dobou, Eh, mohla jsem v těchto konzultacích konstatovat, že celkově hm, byl tento návrh dobře přijímán. Nicméně jsou tady ještě některé nejasnosti a proto jsem ráda, že máme možnost konzultovat tuto věc s různými subjekty. Harmonogram byl trochu prodloužen, protože mně se zdá, že musíme zohlednit celou řadu specifik tak abychom lépe zajistili bezpečnost profesionálních pracovníků, spotřebitelů a pacientů a to je úloha Evropské unie. Je to také naše úloha, tedy zákonodárců, musíme zohledňovat to, co je prioritní ve prospěch růstu vnitřního trhu a konkurenceschopnosti a zároveň nesmíme dopustit, aby došlo k poškození občanů, kteří by měli ještě větší obavy. V každém případě zcela osobně bych chtěla říci, že bych se nerada vracela k tomu duchu otevřenosti tohoto textu a k usnadnění mobilit, mobility a zvláště z hlediska nového definování kvalifikací a celoživotního vzdělávání. Já se domnívám, že je velice důležité, abychom v tomto textu šli dále než eh, abychom se pouze omezovali nedostatky předchozí směrnice. Měli bychom se zaměřit na budoucnost Evropské unie a v tomto textu bychom se měli snažit o určitou vizi, kterou bychom dali občanům eh, z hlediska vývoje za 20-30 let. Je to tedy klíčový text a směrnice z roku 2005 nešla dostatečně daleko. Nebyla bych ráda, kdybychom učinili ústupky z hlediska některých tendencí, které rozlišují různé kategorie, které jsou korporátní a dokonce protekcionářské. Často v dobách krizí se objevují tyto reflexy. Stručně bych nyní probrala tuto problematiku, tak abychom mohli mít dialog. A budu se zaměřovat na nejobtížnější body nahrazení společných platform článkem 49 malé a. A rámec odborných kvalifikací, to je věc, která je víceméně dobře přijímána, takže to je pozitivní. Ale u zbývajících typů vzdělávání jsou určité otazníky. A tady myslím, že komise souhlasí s tím, že musíme zajistit plné zastoupení příslušných akademických orgánů a zároveň musíme zajistit velice pravidelné monitorování, aktualizace. A to jsou otázky, které se stále vracejí prakticky ve všech profesích. Jedná se o velké znepokojení z hlediska používání delegovaných aktů, tedy aktů přenesené pravomoci. Já jsem měla konzultace a z toho jsem pochopila, že jde o to, abychom vytvořili nástroje transparentnosti, které zatím nefigurují v textu. Dále je zde princip částečného přístupu. To je problém, kterému čelí většina profesí. Soudní judikáty obecně uznávají eh, tento princip, ale je zdrojem mnoha znepokojení. A proto bychom měli hovořit o tom, jak bychom maximálně zabezpečili tento přístup. Pak je zde problém hm, regulovaných profesí. Já teď udávám body, které jsou znepokojující. Máme tady otázku regulovaných profesí. Tady je velké znepokojení z hlediska otevření. Je to článek 59. Je tady velké znepokojení z hlediska deregulace. Diskutovala jsem o tom s útvary komise a vypadá to, že oni sdílejí naše znepokojení. Nebylo by dobré příliš regulovat eh, tyto profese, přehánět legislativní nařízení Eh, to jsou profese, které jsou znepokojeny, jsou to notáři, s těmi jsem hovořila dnes ráno, všem to je specifické, protože oni se dožadují vyloučení z tohoto textu vzhledem k tomu, že diplomy notářů neznamenají, že automaticky eh, mohou mít eh, notářskou kancelář. Takže tady to trochu souvisí také se směrnicí o službách. I na to téma jsme vedli diskuze. Navíc je tady určitý, určité zmatení v některých profesích. Já jsem dostala text z Francie, kde se hovoří o tom, že existuje velká konfuze ohledně principu země původu a hostitelské země. Tady dochází k různým interferencím, které generují určité znepokojení. V těchto ohledech by text měl být upřesněn a to je naším úkolem. Samozřejmě, že já mohu hovořit o profesionálním průkazu. Tento princip profesionálního průkazu je zde zakotven. Jedná se o vylepšený systém, který by byl posílen. A tento princip průkazu před čtyřmi pěti lety byl předmětem eh, diskuzí v parlamentu, vyvolalo to velké znepokojení, nyní se to připouští a přijímá a profesionální pracovníci se domnívají, že tento princip je víceméně dobrý, což nás potěšilo. Nicméně i v této věci jsou ještě otazníky a měli bychom tedy vyjasnit těchto pět bodů, které tam jsou. Standardizace, spolehlivost, flexibilita, úplnost, osobní chráněná data a samozřejmě pak je to ten dobrovolný aspekt. Tady musíme být velmi důslední, protože jsou zde obavy a otázky, které byly kladeny. Pak jsou zde kompenzační opatření. To je také složité téma. Je to téma podle všeobecného názoru eh, by měla tato opatření zůstat možná v rámci proporcionality, zvláště u lékařských profesí včetně otázek jazykové průpravy. I o tom jsme hovořili s komisí, já příliš s tím nesouhlasím, nesouhlasím s tím, aby jazykové odbornosti mohly být vyhodnocovány združeními. Myslím si, že většina profesních pracovníků se mnou souhlasí. Musí to být uznané akademické orgány, které posuzují jazykové schopnosti. V tomto směru text komise vedl k velkým zásadním otázkám. Tady bych se zastavila, protože myslím si, že to jsou ty hlavní body, které se dotýkají směrnice. Bylo by dobré, abychom je prodiskutovali. Samozřejmě mám spoustu dalších věcí, které bych chtěla přednést, ale byla bych ráda, kdyby se k tomu vyjádřili stíňoví zpravodaji, protože to je problematika, kde můžeme najít silný konsensus, i když máme určité odlišné vize. Já sázím na vaše názory, na dialog, samozřejmě se spotřebiteli, s profesionály, se všemi skupinami Evropského parlamentu a také s útvary komise a také s radou samozřejmě. Vidím zástupce rady tady. Já jsem minule jim kladla otázky a zatím jsem nedostala odpovědi za rádského předsednictví. V březnu tady bude tak text, takže uvidíme, jaký stupeň harmonizace je tady uvažován, protože to je klíčové téma a také vím, že je to problém, který povede k velkým potížím mezi státy na úrovni rady, protože každý stát bude obhajovat svoje výsady v tomto smyslu, svoji průpravu. A úroveň harmonizace bude obtížné téma, ale je klíčové, proto se spolehám na radu v tom smyslu, že pokročí v řešení, ne urychleně, ale že půjde do hloubky a vyřeší toto téma. Takže nechám teď mluvit moje kolegy, zahajujeme konzultační fázi, budeme mít eh, setkání, a už jsme měli setkání se stínovými zpravodaji, také eh, bude existovat eh, slyšení 24. a 25. dubna. Profesionálové z tohoto oboru budou pozvaní, budou tam experti, kteří budou hovořit právě ohledně těchto problematických témat na evropské úrovni. Diskuze je tedy otevřena, možná už jsem hovořila dlouho, takže nechávám slovo mým kolegům, paní předsedkyně. Yes. Děkuji. Paní Parňo. Skutečně je čas dát slovo i stínovým zpravodajům. Většina stínových zpravodajů je naštěstí zde a nebo se ještě dostaví. Dva Nejprve Constance Le Grip za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem ráda, že máme výměnu názoru ohledně tohoto důležitého eh, textu, poté co byl předložen v prosinci ze strany komise na základě revidované směrnice. Chtěla bych se zmínit o těch zásadních bodech. Chtěla bych hovořit o zlepšování uznávání odborných kvalifikací. To je vlastně cíl této revidované směrnici. Pan Barnier řekl, že to je páka pro podporu růstu a pro prosperitu Myslím si, že bychom neměli ztrácet ze zřetele tyto zásadní prvky. Také mm, vypracování tohoto revidovaného textu mělo za cíl zajistit větší efektivitu, větší mobilitu. Jinak řečeno, měl by se vytvořit skutečný evropský trh práce v tomto oboru. Jak uvedla paní Bernadette Verňo, naše zpravodajka, my jsme se setkávali s různými profesionály, setkali jsme se s různými asociacemi a organizacemi a všem eh, nám šlo o naše společné cíle. Společně jsme si naslouchali, hovořili jsme eh, s našimi evropskými spoluobčany, kteří budou žít v rámci toho nového systému uznávání odborných kvalifikací. Aniž bych předjímala, konečná stanoviska, která zaujme EPP, jménem které hovořím dnes, chtěla bych vyjádřit některá znepokojení a některé připomínky a komentáře. Jsem si vědoma toho, že v rámci EPP eh, začala dosti živá diskuze. Co se týče profesionálního průkazu, Evropský parlament již měl možnost vyjádřit podporu tohoto principu profesionálního průkazu. Je to velice konkrétní a užitečný nástroj pro evropské občany. Nicméně, my se setkáváme s profesionály z tohoto oboru, kteří vyjádřili některé připomínky, které se týkají například lhůt, jež byly mm, definovány komisí návrhu na revizi směrnice. Tyto lhůty eh, svým způsobem zaskočily tyto profesionály a bylo by dobré zde udělat určitou úpravu. profesionále. se domnívají, že 14 dní, v jiných případech eh, měsíc, to jsou lhuty, které jsou dosti krátké. Pak je tady další otázka, která je zdrojem znepokojení a sice ten přijímací eh, stát vlastně je zbaven možnosti rozhodování a kontroly v rámci rozumné lhuty pro vydávání profesionálních průkazů. Nebylo by vhodné, abychom tady vytvářeli složité byrokratické systémy. Nicméně si musíme uvědomit, že některé zúčastněné strany by si přáli ponechat určitý verifikační postup ze strany hostitelského státu. A tady bych chtěla doplnit to, co řekla paní Vernio. Myslím si, že v tom současném textu předloženém komisí bychom měli upřesnit dobrovolný charakter tohoto profesionálního průkazu. A teď otázka částečného přístupu. Tady nesmíme skrývat, že zde existuje mnoho výhrad a dokonce nepřátelských eh, stanovisek z hlediska zaměstnanců zdravotního eh, sektoru. Byla tady i zpráva, která vyjádřila výhradu a která chtěla, aby se to aplikovalo případ od případu, tedy tam, kde ty úkoly mohou být jasně definovány a vymezeny. My si přejeme, abychom byli velice pozorní z hlediska regulovaných profesí, které mají určitá bezpečnostní a další opatření. Takže nechtěla bych opakovat dnes ten silný zájem Evropského parlamentu na správném nadefinování tohoto takzvaně částečného přístupu. Co se týče ověřování jazykových dovedností, tady souhlasíme, že potřebujeme více mobility, zjednodušení. Víte, že se říká, že cesta do pekel je dlažena eh, dobrými úmysly. Nebylo by dobré tedy znovu budovat nějaký komplik komplikovaný systém a, a vytvářet tady překážky pro e, pohyb pracovníků, kde bychom neustále ověřovali jazykové odbornosti. Měli bychom zajistit flexibilitu těch příslušných orgánů, kteří by zváž, které by zvážili, zda je to užitečné a jaký je způsob, který by byl nejlepší pro ověření těchto jazykových dovedností. Kladu si tuto otázku v současném stádiu návrhu komise, kde se například hovoří také o národním systému e, zdravotní péči. To je také e, otázka, kde bychom měli postupovat e, opatrně a vyjasnit příslušnou úlohu jednotlivých orgánů, tedy příslušných orgánů, dále propojení, provázání s zdravotním národním systémem. Já se domnívám, že ty příslušné orgány by měly intervenovat jako první z hlediska ověřování jazykových eh, dovedností. Co se týče průpravy, to je také velice důležitá eh, záležitost, už jsme měli možnost o tom hovořit. Je jasné, že mm, lékařské profese a jejich zástupci, s kterými jsme se setkali, si přejí, aby eh, jaksi to počáteční vzdělávání bylo vyjádřeno nejenom v rámci jednoho roku, ale dokonce v rámci počtu hodin. Na to jistě můžeme zareagovat. Pak se hovořilo zde o vytváření společných eh, rámců vzdělávání, to je článek 49 malé a. Tady se udělal důležitý krok před. Bylo by dobré se podívat na to, jak, eh, jaké podmínky pro akreditaci stanovit a jakým způsobem validovat eh, tato schémata ze strany eh, příslušných úřadů členských států, tak abychom měli více záruk. Jistě jsem nevyčerpala všechny otázky a na závěr bych učinila takovou jaksi důkladnější připomínku. Jsou tady dvě profese, které byly hlasité. Paní Verňo hovořila o notářích, kteří chtěli, aby byli vyloučeni a byli také vyloučeni ze směrnice, která je platnosti. A samozřejmě notáři si přejou, přejí opět být vyloučeni z revidovaného textu já si myslím, že tady se jedná o specifickou situaci, kterou musíme bedlivě ošetřit. Já jsem si vědoma těch jednotlivých argumentů, které byly předneseny notáři jednotlivých členských států. A dále také myslím na situaci další velmi úctyhodné profese, která se nedostává mnoha členským státům. Jsou to ošetřovatelky a ošetřovatelé. My potřebujeme dnes, ale i v budoucnosti více těchto ověřených eh, pracovníků v oblasti ošetřovatelů a ošetřovatelek. Takže je důležité zde posílit mobilitu právě v této konkrétní profesi. Nicméně je jasné, že eh, navýšení těch eh, průprav a vzdělávání v této oblasti je určitým problémem, takže na to se musíme podívat zblízka a vyslechnout si, co nám říkají profesionálové, kterých se to týká a také Eh, co nám říkají příslušné orgány těch jednotlivých členských států. Na závěr bych řekla, že cesta k vytvoření skutečného evropského trhu práce je dlouhá, eh, nicméně jsme velice rádi, že tato legislativní práce započala a že eh, hodlá učinit některé rozhodující kroky. Děkuji. Dále se hlásí Sigro Pesu. Děkuji, paní předsedající. Ten obecný přístup komise eh, pro modernizaci právního rámce uznávání profesních kvalifikací je vyvážený a návrh eh, je dobrým východiskem. S velikou spokojeností vidím, že Evropská komise vzala v úvahu řadu bodů, vznesených v Evropském parlamentu během eh, předběžných debat, které se konaly v době, kdy jsme hovořili o stejném tématu. Rovněž věřím, že rozšíření působnosti směrnice na notáře není vhodná, není vhodné vzhledem ke specifickým rysům této profese, která je ve veřejném eh, zájmu. Pravidlo Evropského profesního průkazu, eh, ta, ta pravidla nevždy vykonávají veřejné orgány, to je pravda, ale rozdíl mezi ověřovacími činnostmi a jinými činnostmi, které provádějí notáři, což eh, vlastně vyžaduje eh, pečeť členských států, je součástí stejné profese, někdy je těžké mezi tím lišit. Nevím, jestli když se poskytne přístup určitého omezeného počtu notářů eh, jiným občanům EU. Eh, e Nevím, jestli mohou vůbec notáři poskytovat služby v jiném členském státě, když by tam mohli fungovat pouze eh, omezeným způsobem. Oběma má, dámám bych tedy rád řekl, že bychom si to měli ještě rozmyslet. Podporuji přístup Evropské komise k profesnímu průkazu Proces uznávání musíme maximálně urychlit a elektronické podávání dokumentů jistě přispěje k tomuto cíli. Jsem poněkud znepokojen eh, tím harmonogramem a eh, schvalováním profesního průkazu Tacite, pakliže se orgány takto rozhodnou. Už eh, jsem získal některé signály z některých členských států, že času není dost a abychom eh, vlili důvěru v tento systém, měli bychom vzít v úvahu všechny možnosti, které jsou k dispozici, abychom dospěli k něčemu, eh, čeho si všichni budou vážit a co zaručí účinnost nového systému. Eh, pro ochranu spotřebitelů a pacientů si nemyslím, že že ověřování nebo potvrzování karty tacité by bylo dobré když jinak nastavení eh, přísných hůd je dobré řešení. Co se týče platnosti profesního průkazu, komise navrhla dva roky, deklarace podle článku 7 eh, se spíš eh, by se spíš uchylovala k jednoroční lhůtě. Na to je třeba se ještě podívat, protože po prvních dvou letech je třeba stejně tu deklaraci každý rok obnovovat. Já vlastně ten přístup dobře nechápu, proto si myslím, že ten profesní průkaz by měl platit jenom rok. Co se týče dalších mechanismů eh, zavedených komisí, podporuji je, protože eh, vlastně zaplňují mezeru v současné právní úpravě a co je ještě důležitější, poskytnou lepší ochranu spotřebitelů a pacientů. Podrobnostem se musíme ještě dále věnovat. Možná by stálo za to ještě dobře si rozmyslet spuštění výstražného procesu, disciplinární postupy musí být harmonizovány v celé Evropské unii. Je třeba zvážit širokou škálu událostí, které by mohly se negativně podepsat na, mož- a na funkčnosti. Co se týče eh, jazykových dovedností, určitě, zvlášť pro, zdravotní, eh, pro zdravotníky, musí eh, zvládat dobře alespoň jeden z hlavních jazyků hostitelského členského státu. Ale ten článek musí být jasněji naformulován, zvlášť také co se týče odpovědností, protože nechceme, aby se ten jazykový test potom používal jako překážka mobilitě. Vím, že to není eh, takto zamýšleno, ale je třeba tomu zabránit, aby se to stalo překážkou. Co se týče eh, zkoušení jazykových dovedností, to je také třeba zvážit, spíše by eh, eh, šlo o přeskoumání jazykových dovedností, třeba eh, nechat si předložit certifikát nebo vysvědčení, ne snad provádět test. A co se týče přístupu vycházejícího z kompetencí a minimálních požadavků na odbornou přípravu. Tady komise schválila text, který je dobrým řešením, protože nemůžeme ve směrnici zvládnout všechno a myslím, že je důležité, aby se komise pustila do konzultací se zúčastněnými eh, aktéry, eh, profes, eh, profesními organizacemi a příslušnými orgány, než tedy se pustí do aktu přenesené pravomoci. Ten dialog s námi probíhal velice dobře a komise vzala v úvahu většinu eh, našich námitek, které jsme tehdy vznesli. Jsem si jist, že stejný přístup použije v době, kdy přijde eh, tedy čas se pustit do aktu přenesené pravomoci. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Děkuji, já budu mluvit dánsky. Øhm, ja, jeg er enig i de øh, folk. Ano, Já souhlasím s naší zpravodajkou v tom, že je to velice důležitá věc. My jako zelení jsme pro. Jsme pro administrativní spolupráci. A protože bychom měli tu kartu, jsme v zásadě pro. Také se domníváme, že je velice důležité najít správnou rovnováhu. Na jedné straně mezi bezpečností občanů a uživatelů a na druhé straně mezi profesionálními požadavky každé profese. A samozřejmě na druhé straně máme také otázku mobility. A já si myslím, že tady je možné najít správnou rovnováhu. Já se domnívám, že i celá řada profesí to považuje za zajímavou věc výměny, cestování přes hranice jsou velice zajímavé, protože lidé se mohou setkat v Evropě, přispívá to k rozvoji jednotlivých profesí. A v tomto ohledu je také důležité že nakřižovat se mezi trhem práce a vzděláváním, když mluvíme o takových věcech, jako je větší harmonizace systému vzdělávání, začíná to být trošku víc kontroverzní. Já myslím, že to musíme uznat. Toto je vývoj, který musí, musí vycházet z požadavků profesí, protože některé profese mají určité výhrady vůči mobilitě. V některých případech může být mobility víc než v minulosti, Třeba architekti využívají možnost cestovat. Pokud to vychází z jejich požadavků, je to velice pozitivní, ale já myslím, že harmonizaci určitých systémů vzdělávání bychom se neměli snažit vynutit, protože tady máme dlouhé tradice. A také si myslím, že bychom mohli postoupit ku předu na základě určité platformy. Ale to musí být ve spolupráci s příslušnými profesemi. To nemůžeme udělat my z Evropského parlamentu. A pokud je o částečný přístup, ještě jsem neviděla nikoho, kdo by z toho měl nějakou velkou radost. Před časem jsme se tím začali zabývat a já neustále slyším, že to působí problémy. Jistě musíme uznat, že tady máme ten rozsudek, ale musíme se také podívat, jak to vypadá normálně v praxi. Pokud někdo pracuje v jiné zemi, jak můžeme stanovit, jestli, jestli má nebo nemá jít na krevní zkoušku? Já myslím, že v praxi by to bylo velice obtížné, třeba v nemocnicích zajistit takový částečný přístup. Bylo by to těžké. A já si proto myslím, že se na to musíme podívat do větší hloubky musíme se to pokusit nějakým způsobem vyřešit. Já myslím, že to je zatím vše. Ne, ještě jedna poslední věc. Lidé, kteří právě dokončili studium. V Evropě máme vysokou nezaměstnanost mezi mládeží, částečně v důsledku krize, ale částečně proto, že dovednosti, které oni nabízejí, neodpovídají poptávce. A na některých místech je naopak nadbytek poptávky a na některých je nedostatek pracovních sil. Může tady být také vazba mezi touto směrnicí a první prací v Evropě, vaší první prací v zahraničí. A to bychom také měli zvážit. A měli bychom se podívat na požadavky, na zkušenosti, pokud je o pracovní místa specificky pro mládež. Myslím si, že je důležité, aby mladí lidé měli možnost cestovat do zahraničí. To také odpovídá ostatním politikám pro mládež. Chceme tedy najít tu správnou rovnováhu a chceme, aby toto vzešlo z požadavku jednotlivých profesí. Děkuji. Další by měl být zástupce GUE NGL. ale stínového zpravodaje Mekála Gustafsona tady nevidím. Je tady někdo jiný z GUEK, který může mluvit za něj? Dobře, v tom případě půjdeme dál a dáme slovo paní McLarkin z EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám návrh komise, pokud jde o změny směrnice o odborných kvalifikacích. Já jsem byla zpravodajkou eh, pro směrnici o implementaci. Jsem ráda, že komise zohlednila celou řadu nápadů a stanovisek a doporučení parlamentu. Myslím, že je opravdu důležité, abychom se zaměřili právě na to, o co se tady snažíme, což je posílení mobility, usnadnění této činnosti pro kvalifikované odborníky, aby mohli pracovat na vnitřním trhu, přičemž musíme současně mít zřádné kontroly, abychom zjistili, jestli někdo kvalifikovaný není, zvlášť v citlivých sektorech. A to je jedna z hlavních výhod jednotného trhu a EU. A proto se musíme snažit odstranit zbývající překážky, abychom zajistili, že posílíme mobilitu. Když se tím budeme zabývat, musíme vyhodnotit, jestli nemáme v regulovaných procesech přílišnou regulaci. A musíme se snažit zrušit to, co představuje zbytečné překážky. Transparentnost nám zajistí velice dobré východisko, ale myslím si, že to musíme dělat teď. A komise by možná ve spolupráci s členskými státy mohla zahájit ten proces už teď, protože já si myslím, že něco takového by mohlo, když se to zdrží, vést k dalším rizikům, když nevyužijeme teď v této příležitosti, aby se lidé začali pohybovat. Pořád mám ještě velké výhrady v určité profesní kartě, jak to bude fungovat pro každého člověka, pro jednotlivé profese. Ale myslím, že ti, kdo si něco takového zvolí, já myslím, že by to mělo zůstat dobrovolné, asi budou chtít lepší návrhy než to, co teď komise navrhuje. Mělo by se to vylepšit v porovnání s tím prvním návrhem, který jsme loni viděli v zelené knize, ale domnívám se, že také potřebujeme posouzení dopadů, potřebujeme úplnou analýzu nákladů a výhod Jednotlivé profese to budou asi dělat i sami na základě toho dobrovolného programu, aby se zajistilo, že její zavedení přinese přidanou hodnotu těmto profesím a že to bude řádně fungovat. A velice ráda vidím, že komise převzala naše elektronické řešení v souvislosti s vytvářením takovéto karty. A já myslím, že pokyny a doporučení poplatků pro takové karty, to je příliš intruzivní. Myslím, myslím si, že musíme být opatrní, pokud je o stanovení poplatku v této oblasti. Ve zdravotnictví a potřebujeme jako vysokou prioritu bezpečnost pacientů a proto si myslím, že jazykové prověrky, jazykové zkoušky jsou velice důležité. Ale v textu musí, z textu musí být jasné, že jazykové zkoušky jsou omezené na případy, kde skutečně hrozí nějaké nebezpečí pacientovi a profese a regulátor mají také pocit, že tady může být určité riziko. V tom případě mohou dělat takovou zkoušku sami. My nechceme zasáhnout do toho, aby zaměstnavatel vždy měl možnost udělat jazykovou zkoušku, pokud jde o zaměstnávání jednotlivých osob, ale já myslím, že to změní v současné verzi není úplně jasné a možná bychom to mohli trošku doladit, aby bylo naprosto jasné, jak na tom jsme s těmi jazykovými zkouškami. Také jsme tam zapracovali mechanismus výstrah, to je také důležité z hlediska bezpečnosti pacientů, ale musíme se především zamyslet nad tím, kdy se takové varování bude posílat, jaké informace se budou vyměňovat a je také důležité, aby proběhla další debata v tomto výboru. Až budeme zvažovat minimální odborné požadavky, myslím si, že to musíme rozhodně aktualizovat, ale dál musíme zajistit určitý stupeň flexibility, zvlášť pokud jde o lékaře a zubaře protože myslím, že absolvent vysoké školy by měl mít určitou flexibilitu. My nechceme, aby profesionálové odborníci, kteří absolvovali studium, mají za sebou rozsáhlou odbornou přípravu a vzdělání, aby se museli dál vzdělávat, mnohem déle se vzdělávat. Musíme být schopní přesunout je na trh práce. aby nezůstávali mimo trh práce příliš dlouho, takže tady potřebujeme určitou flexibilitu u té odborné průpravy nebo školení. Jako ostatní mám určité výhrady a k tomu přenesené pravomoci a rozhodně bych komisi radila, aby se plně zapojila se všemi zúčastněnými, zvlášť pokud jde o minimální požadavky na školení nebo odbornou průpravu. A také mohu plně podpořit účast parlamentu. Otázka částečného přístupu, to už tady zaznělo, mluvila, mluvila o tom zpravodajka i další profese nechtějí, aby to bylo zakotveno do zákona. Musíme být opravdu opatrní. Nesmí z toho být taková klička, kterou lidé využijí, aby se rychle dostali na trh práce, protože to může být také problém pro kvalitu služeb, které potom lidé dostanou. Je velice obtížné nějakým způsobem usměrnit, co lidé každodenně provádějí. Takže tady musíme být opatrní. A ještě na závěr bych řekla, že se těším na úzkou spolupráci s paní Velňo a s dalšími stínovými zpravodaji. Velice ráda jsem s nimi na tom spolupracovala. Pro, pro, pro, proběhnou úplné konzultace se všemi profesemi, jak jsem říkala, měli jsme dlouhou dobu na ten konzultační proces a to jenom ukazuje, nakolik důležité je, abychom toto udělali správně. Děkuji. Okay, thank you. Děkuji. Pan Salvini chybí, takže budeme pokračovat s dalšími poslanci. A na seznamu mám paní Šaldemoze, eh, paní Gebhardt <clears throat> a tak dále. Děkuji, já budu mluvit dánsky. Mnohé z toho, co jsem chtěla říct, již eh, padlo. Nejprve tedy řeknu, že v zásadě podporuji zlepšení mobility na vnitřním trhu pro pracovní síly. Je důležité zlepšit mobilitu, a usnadnit eh, odborníkům eh, cestu po Evropě, ale chápu i řadu obav eh, ze strany různých profesí a pracujících, protože je jasné, že mnozí lidé jsou znepokojeni právě v dobách krize. Bojí se, že snazší mobilita by mohla ovlivňovat mzdy směrem dolů a eh, stížit možnost získání práce, když by do eh, země mohli cestovat lidé hůře vzdělání, ale ochotni si nechat platit nižší mzdu. Tomu musíme v této směrnici zabránit. Musíme zajistit, aby pracující se nemuseli obávat eh, platové spirály, která půjde směrem dolů a platové konkurence. A důležité je se vyrovnat i e, s tou částí, která se týká částečného uznávání. A uvědomuji si také poznámky Evropského soudního dvora. Budeme muset v návaznosti na to udělat některé kroky, ale musíme se zamyslet nad tím, jestli e, vlastně ve skutečnosti bude možné používat systém částečného uznávání, protože možná, že bychom tak rozptýlili znepokojení veřejnosti co se týče vzájemného uznávání kvalifikací. Podívejme se na pečovatelství. I v rámci této profese většina z nás ví, že zdravotní sestry nemají stejnou kvalifikaci ve všech státech Evropy. Jsou veliké rozdíly mezi třeba eh, německou a dánskou zdravotní sestru. Nesnad, snad, že by někdo byl horší, někdo lepší, ale musíme si uvědomit, že jsou rozdíly a brát je v úvahu, když budeme vzájemně hodnotit své kompetence a dovednosti. Neboli jsem pro větší mobilitu, ale panuje určité znepokojení na straně řady lidí a bylo by potřeba se vyhnout tedy eh, příliš hluboké cestě směrem k tomu uznávání. Děkuji, paní Děkuji, paní předsedající. Já nejprve chci říci, že také jsem eh, pro směrnici eh, o uznávání kvalifikací, protože přispěje k volnému pohybu pracovních sil a protože ty výzvy, kterým čelíme, ku příkladu potřebě zaplnit volná pracovní místa odborníky, to nám k tomu pomůže. Já bych ráda oznámila kolegům, že jsem ve výrob, výboru pro e, zdravotnictví, jsem tam spravodajkou a vypracuji stanovisko a proto se omezím dnes na ty otázky, které se týkají především odvětví zdravotnictví. Bez pochyby bezpečnost pacientů je eh, prioritou a proto ten mechanismus výstrahy, který navrhuje komise, i eh, testování jazykových eh, schopností, to jsou chválihodné kroky a chci se připojit ke kolegovi Burzojovi, co se týče Eh, testů jazykových znalostí. Myslím, že je velice důležité, aby eh, ta zkouška eh, probíhala ne po postupu uznávání profesní kvalifikace, ale během, aby bylo možné, aby ten odborník byl činný v té hostitelské zemi, protože je důležité, aby zdravotník, který mě vyšetřuje, mi rozuměl a proto eh, je třeba se jazykovým znalostem věnovat. Jedna věc, na kterou se chci zaměřit, mi eh, leží zvláště na srdci a už eh, to naznačila kolegyně Legrip a to je téma požadavku minimálního vzdělávání, především u zdravotních sester a porodních asistentek. My vlastně Eh, pracujeme v Evropském parlamentu podle hesla jednotní v mnohosti. Eh, takže potřebujeme určitou harmonizaci, ale eh, ta jednota v mnohosti vlastně musí také respektovat ty, tu různorodost um, typu vzdělání a škol. Minimální harmonizace ano, ale musíme dbát na to, aby členské státy, a to se netýká jenom Německa, eh, z toho neměly potíže. Pro nás samozřejmě je problém, eh, že vlastně eh, ten návrh předvídá, že se všeobecné vzdělání pro sestry a porodní asistentky prodlouží z 10 na 12 let a to bylo, vyplynulo pro nás při poslední debatě naprosto jasně, že ještě se požaduje tři roky odborné vzdělávání. My jsme tehdy eh, upozornili, že je třeba uvažovat také o tom, že existují eh, země, kde probíhá eh, duální vzdělávání, tam je třeba 12-letá školní docházka, potom by to bylo 12 plus 3, ale pak, je podmínka potom tam je 12 let, je třeba potom Eh, vzít v úvahu návrh komise 10 eh, let a eh, všeobecného vzdělání a 3 roky odborného vzdělání, ale ty ekvivalenty ani nevím, co se tím vlastně myslí. S tím my máme opravdu velké problémy, protože u nás je běžné to, že po desetileté eh, základní docházce a potom tříleté odborné eh, přípravě může člověk pracovat jako sestra. Eh, v celé Evropě máme nedostatek odborných pracovníků v tomto oboru. Potřebujeme každého člověka, který je ochoten se těmto oborům věnovat. Nechci znít příliš emocionálně a nemyslím si, že pod jedinou podmínkou toho, jestli člověk toto povolání může vykonávat dobře, že proto musí nutně mít maturitu. To školní vzdělání jako takové, nebo maturita, není to jediné, co rozhoduje o kvalitě takového odborníka. Důležitá je sociální kompetence a ochota toto povolání Eh, vykonávat. Já eh, ne eh, mluvím o managementu v pečovatelství anebo sesterských profesích. Já mluvím skutečně o těch lidí, kteří pracují přímo s pacienty, s nemocnými u jejich lůžka. To je problematické tam hodnotit vzdělání. Proto chci říci, že pro mě je důležité nalézt řešení, které se nedrží pouze eh, jednoduše tedy počtu let od odchozených ve škole. A chci navázat na paní Šaldemoze, že je třeba se věnovat obsahu eh, té eh, školní přípravy. Měli bychom pracovat s minimálními požadavky na, na kvalifikaci, na minimální, s minimálními požadavky obsahu školního vzdělávání a především se potom dívat na kvalitu Eh, té poskytované práce. A konečně chci citovat z našeho usnesení. Tehdy jsme také psali, že upozorňujeme, že eh, vzdělávací systémy se v různých členských státech liší a že se také liší minimální počet let požadované školní docházky pro různé obory a že existují různé duální systémy. Už to jsme tehdy ve výboru prezentovali jako, obet, jako naše společné stanovisko a já bych byla velice ráda, kdyby se nám dnes také podařilo nalézt řešení. Děkuji. Eh, my nemáme mnoho času, takže prosím, abyste, abyste se snažili být maximálně struční ve svých vyjádřeních, protože máme po tomto tématu ještě jedno k projednání. Takže dalším řečníkem bude paní Gebhardt a potom pan Šváb. Děkuji. Myslím si, že dneska máme co dočinění s velice důležitým tématem, takže nemůžu přislíbit, že budu tak eh, stručná, jak byste si přála protože se tady jedná o zásadní věci, které bych chtěla uvést, protože jsem byla kdysi spravodajkou v tomto tématu. A začnu jedním bodem, o kterém hovořila paní Verňo. A sice jsou to obavy e, propojování se směrnicí o uznávání a službách. Tomu bychom se měli vyhnout. Směrnice o službách používala systém e, země původu a tady skutečně se objevily obavy z hlediska konkurence mezi jednotlivými sociálními systémy členských států. Co se týče vzájemného uznávání odborných kvalifikací, eh, tak tam tomu tak není. To bych chtěla jasně říci. Tady se jedná o něco úplně jiného. A myslím si, že bychom tuto diskuzi ohledně propojování neměli vést. Já myslím, že bylo naléhavé novelizovat eh, tuto směrnici, protože stále existuje ještě příliš mnoho zábran a překážek pro výkon profesí v Evropské unii. A to jsou překážky, které nesouhlasí s kvalitou nebo kvalifikací těchto lidí, ale souvisejí s národními reflexy, které tady existují. Každý členský stát se domnívá, že jeho vzdělávací systém je úplně nejlepší na světě, všechny ostatní jsou špatné a to je něco, co prostě musíme překonat. Takže je to velmi důležitá otázka. Ještě bych chtěla uvést jeden bod. Paní Meckler o tom hovořila, ta byla také zpravodajkou, byla to zpráva z vlastní iniciativy. Je to tedy věc, kde musím opět oponovat. Tady není problémem regulace. Problémem je vzájemné uznávání kvalifikace. Regulace je naprosto nutná proto, aby se zajistila kvalifikace a kvalita. Jinak totiž bychom se mohli dostat do chaotické situace a to si nepřejeme. Takže říkám jednoznačně, že to nechceme. Deregulace není řešení, které potřebujeme. Potřebujeme jasné, společ, jasná společná pravidla a harmonizace. Částečný přístup. To je další téma, ke kterému musím něco říci. V první diskuzi na výboře se hovořilo o tomto tématu, já jsem reagovala velmi skepticky. A musím poctivě řečeno eh, přiznat, že ta moje skepse byla zrelativizována, protože jsem si znovu eh, uvědomila, kde jsou problémy a jaké problémy se dají vyřešit. V této revizi nejde jenom o profese ze zdravotnictví, o tom se teď převážně diskutovalo, ale jedná se také o celou řadu ostatních eh, oblastí. A před krátkou dobou mm, jsem se seznámila s, eh, s problémem učitelů snowboardů, <laughs> kteří nemohli v podstatě vykonávat tuto Eh, profesi v některých zemích, protože tady tato profese byla vykonávána lyžařskými učiteli. Takže pokud někdo chce vykonávat pouze eh, tuto profesi, eh, tedy učitele snowboardu, je to samozřejmě někdy problém, protože v jiných státech je to jenom součást jaksi širší profese. Objevují se totiž tady nové myšlenky. Bylo by dobré ze strany komise, abychom je spíše přijímali jako pozitivní podněty z hlediska nových přístupů i pro tyto lidi, takže myslím si, že bychom měli k tomu přistupovat pozitivněji, než jak tomu bylo doposud. Třetí bod, ten se týká zdravotních sester a porodních asistentek. V Německu jsem o tom mnohé slyšela. A tady bych chtěla jednoduše apelovat na německé poslance. My přece chceme, aby i německá zdravotní sestra měla možnost vykonávat profesi v jiné zemi, pokud půjde do jiné země. A tady je nutné prověřit, zda kvalifikace německé zdravotní sestry skutečně odpovídá evropské úrovni dnes, anebo neodpovídá. A o tom musíme diskutovat. Německo si může vybrat. My můžeme říci, zajistíme kvalifikaci v rámci těch 12 let, což neznamená maturitu. Tady je jasné stanovisko komise. Neměla na mysli nezbytně maturitu, je to školní vzdělávací systém, my máme duální systém v Německu, takže tady není žádný problém. A nebo Německo řekne, my teda zůstaneme věrni našemu systému a v tom případě vystoupíme z možnosti uznávání. Ovšem to je tedy rozhodnutí Německa, ale nemůžeme říci, že 25 členských států EU budou muset redukovat e, svůj vzdělávací systém proto, aby Němci do toho mohli vstoupat, e, vstoupit. Musíme tedy k tomu přistupovat jinak. V Německu máme mnoho problémů proto, abychom rekrutovali mladé lidi právě do této profese. A možná, že důvodem je také právě uznávání této profese, jak si z hlediska hodnoty tohoto povolání a také Eh, mest. I tím se musíme eh, zabývat. Já tedy nejsem pro maturitu, ale jsem proto, abychom měli eh, velmi kvalitní systém právě u těchto profesí, které jsou velmi důležité. Nebylo by dobré ty nové myšlenky okamžitě odvehnout, protože jak si vytvářejí nejistotu. Ne, měli bychom na tom pracovat tak, aby to bylo zadefinováno tak jasně, že tento duální eh, systém bude akceptován v rámci této směrnice, ale není dobré vše jaksi odvrhovat právě proto, že to do tohoto systému stoprocentně nezapadá. Takže to byly asi ty nejdůležitější body, o kterých jsem chtěla hovořit. O těch ostatních bodech budeme ještě hovořit v jiných souvislostech. Um, děkuji vám. Děkuji. Velice stručně, prosím, paní Rýle. Ano, nej, nejprve pan Šváb, ale pak už nebude možné, jak chcete. Já jsem se chtěla přihlásit v té tematice zdravotních sester a chtěla bych požádat paní Gebhardt, aby se tím ještě zabývala. Mně jde o lidi a ne o systém. Jistě, že můžeme diskutovat o německém vzdělávacím systému a můžeme se dožadovat zlepšení, ale mně jde také o to, aby mladé ženy případně měly možnost vykonávat kvalifikované profese mladí eh, muži mohou vykonávat například některé mm, řemeslné profese v rámci tohoto duálního systému. U žen eh, to tak není, ty musí absolvovat jaksi tu klasickou formální cestu. Jde o to, abychom eh, se zaměřili na to, že formální vzdělávání a formální závěr studií nemá být kritériem toho, zda uznáme duální systém či nikoli. Takže možná, že to bylo určité nedorozumění. Okay. Děkuji, paní předsedající. Už toho bylo hodně řečeno, budu stručný. Já se domnívám, že ta kolegyně mezi eh, že ta diskuse mezi kolegyněmi Gephardt a Riele ukazuje mnohé. Je důležité, že ta směrnice eh, profesním vzdělávání by měla jít eh, za ten problém. My čekáme určité potíže ale to můžeme vlastně vyjádřit pouze, eh, když se zamyslíme nad různými typy eh, vlastně završování eh, té profesní kvalifikace. To nevyřeší sama komise ani my, ale myslím, že musíme klást důraz na to, abychom to duální vzdělávání, které ještě neexistuje ve všech státech Evropské unie, nepovažovali za něco horšího, ale spíše jako něco jiného. A to můžeme nalézt výraz v různých bodech, o nich zde byla řeč, co se týče pečovatelů, o tom mluvit nechci, protože tady musíme dbát na kompatibilitu eh, systémů pro sestry v Německu a s návrhem komise myslím, že bychom v tom mohli uspět. A druhý důležitý bod pro mě je otázka, jestli základní vzdělání pro eh, lékaře se má zkrátit o rok, jestli je to eh, rozumné. Prosím, aby to zpravodajka ještě jednou vzala v úvahu a budeme o tom diskutovat příště. Za třetí, přání našeho eh, na, naší zpravodajky Stínové Le Grip, to je přání notářů. Co se týče notářů, to je částečně veřejnoprávní funkce a pokud tuto funkci plní, musí být jasné, že tady harmonizace není možná. Z druhé strany také existují eh, evropské eh, určité eh, rozsudky Evropského soudního dvora, které to zase otevírají. Musíme o tom myslet. Za čtvrté, a to je poslední bod, ten se týká Evropského profesního průkazu je potřeba postupovat minimálně byrokraticky, vycházet z elektronického informačního systému, A, ale tento profesní průkaz vlastně by měl být by měl vlastně mít smysl pouze u těch oborů, kde nedochází k tomu automatickému eh, uznávání. Takže pro sestry by to problém nebyl. Ale eh, co se týče těch eh, oborů, které nejsou automaticky uznávány, e, tam se vyžaduje řada různých dokumentů ze strany různých členských států a jestli ten evropský profesní průkaz a s tím spojená otázka, jestli vlastně e, potom rozhoduje o tom povolení ten hostitelský nebo vysílající stát. E, o tom pochybuji, že by to vyřešilo otázku v řadě oborů, Nevím, jestli by to bylo tak rozumné. Myslím, že existuje řada situací, řada oborů, kde nemůžeme budit eh, milná očekávání. Jinak eh, vlastně to je všechno. V řadě jiných bodů souhlasím eh, s kolegy, že pro pracující na našem vnitřním trhu z toho může vznést, povstat řada pozitivních věcí. Děkuji. A Děkuji a další bude zástupce komise, opravdu vás prosím, abyste mluvili stručně, protože ještě nás čeká další téma zranitelní spotřebitele. Paní předsedkyně, samozřejmě pokusím se hovořit velmi stručně, už je po šesté hodině. Především mnohokrát děkujeme celkově za dobrou reakci na návrh. Samozřejmě jsou tady obtížné otázky, na kterých musíme pracovat, takže možná jen pár věcí, které by nám mohly pomoci v budoucí debatě. Nejprve k té profesní kartě. My vítáme tu celkovou podporu, my chápeme, že jsou tady obtížné otázky, ale rád bych zdůraznil dvě hlavní věci. Hodně se mluvilo o lhůtách. To je takový můj osobní, osobní připomínka, ale kdy bude, nebo až bude vydána první profesní karta, bude to ještě za funkčního období tohoto parlamentu, nebo ne? Takže je pěkné mluvit o teorii, ale komisař Barnier zahájil tuto debatu na základě návrhu parlamentu. Takže dobře, v Bruselu probíhají dobré diskuze, ale kdy bude vůbec první karta vydána? Protože tady máme několik směrnic, prováděcích aktů a já nemluvím o nějakém dlouhém časovém plánu. To je prostě taková osobní připomínka. A druhá věc, analýza nákladů a přínosů. To je příhodná připomínka. Nicméně, Můžeme mít analýzu nákladů a přínosů, aniž bychom mluvili o poplatcích za tu profesní kartu. Podle mě ne, je to těžká věc, ale analýza nákladů a přínosů podle mě bez poplatků je těžká věc. A další věc, kterou bych chtěla říct, slyšeli jsme velkou podporu pro tu myšlenku společného školícího rámce, to je článek 49a. Já myslím, že musíme najít řešení. Nemůžeme se vracet k sektorovým směrnicím. A také bych chtěl zdůraznit, že v té směrnici máme ještě druhé ustanovení, článek 49b, společné testy. A o tom se veřejně neba, nedebatuje, ale stálo by to za to, protože to je jednodušší řešení. Další věc, článek 59, počet regulovaných procesí. Máme teď regulaci nebo deregulaci? Rád bych tento výbor upozornil na dvě věci. Za prvé, Začátkem února komise zveřejnila externí studii, která zahrnuje právní a ekonomickou analýzu u celé řady regulovaných eh, profesí a vyhrazených činností. Je to studie zajímavá, byla zveřejněna na začátku února, víc k tomu neřeknu, ale je to důležité i pro debatu tady. Druhá věc, jistě víte, že nejenom Evropská rada, ale i předseda Barroso nedávno dostali dopis od celé řady hlav vlád a států, Týká se to růstu a my teď zvažujeme, co s tím. Několik dalších věcí, velice stručně jazykové dovednosti. Co je pro nás důležité? Kontrola jazykových dovedností pro různé profese. To je věc, která dává smysl, ale my nechceme byrokracii v členských státech, kde lidé prostě nebudou vědět, kdo dělá co. Je to příslušný orgán anebo zaměstnavatel. Protože pokud to dělají obojí, podle různých standardů, je mi líto, ale to je prostě nesmysl. Takže ta debata o jazykových dovednostech znamená, že také musíme dospět k něčemu, co nebude znamenat velkou byrokracii a s parlamentem pak snad společně najdeme nějaké řešení. Já jsem pozorně sledoval debatu o německých zdravotních sestrách a k těm notářům ještě máme osm soudních rozsudků. osm. A ty uvádí, že je potřeba vypustit požadavek na státní příslušnost. A to znamená, že ta debata o tom, co s touto směrnicí udělat, se dostává zpět do evropských institucí. Mně připadá zvláštní, že se zase bavíme o vyloučení určitých eh, státních příslušníků a začínáme tu debatu znovu. Já myslím, že musíme využít této příležitosti a trošku více přiblížit Evropě a jednotnému trhu. To není žádná revoluce, ale potřebujeme najít řešení i pro tyto lidi. Děkuji za pozornost. Snažil jsem se o stručnost. Děkuji vám. Já nebudu zacházet do praktických podrobností u této směrnice, ale zdůrazňuji, že na konci dubna bude slyšení, bude to 25. dubna. Takže přijďte. A teď půjdeme dál. Ještě máme nějaký čas na to, abychom si promluvili o strategii pro posílení práv zranitelných spotřebitelů. A zpravodajkou je Maria Irigoyen Perez. Prosím. Mnohokrát děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji kolegům, že přišli Tak to pozdě odpoledne. Předchozí debata byla samozřejmě velice živá a v tomto kontextu chci také upozornit na význam práv zranitelných spotřebitelů, protože bez spotřebitelů nebude žádný vnitřní trh. Letos oslavíme 20. výročí vzniku jednotného trhu, který je motorem evropského růstu. Samozřejmě všechno to probíhá v rámci strategie Evropa 2020. V posledních letech Evropa vytvořila rámec pro ochranu spotřebitelů, ale jednotný trh jako takový se vyvíjel mnohem rychleji než tento rámec. Ale důvěra ve vnitřní trh bude vždycky souviset s důvěrou spotřebitelů. A proto musíme dál postoupit v ochraně spotřebitelů, kteří mohou být v určité životní fázi zranitelní. To je zvlášť důležité u nákupu online, v telekomunikacích, v dopravě a při nákupu finančních služeb. U těchto sektorů stále více vidíme stížnosti. Stížnosti na eh, prodejní podmínky, zneužívání. A tato situace se týká především zranitelných spotřebitelů spotřebitelů, kteří jsou v situaci, kdy jsou zranitelní a proto vyžadují speciální pozornost a speciální ochranu ze strany orgánů. Evropská legislativa doposud k této věci přistupovala případ od případu. Zaměřila se na jeden případ zranitelnosti a od listopadu je to trošku jinak. Já myslím, že nepotřebujeme novou definici zranitelného spotřebitele, protože už ji máme. A tak, aby to znamenalo, že by to nebylo příliš flexibilní. Bylo by třeba splnit určité eh, charakteristiky, aby vás někdo považoval za zranitelného spotřebitele. Politické a legislativní nástroje, které teď v Evropě máme, se zaměřují vždycky na jeden faktor zranitelnosti, takže evropská legislativa ten termín zavedla v roce 2005 prostřednictvím směrnice o nekalých obchodních praktikách. Ta chránila spotřebitele na jednotném trhu a snažili jsme se nějak řešit nepatřičný dopad na spotřebitele který se nemusí umět správně rozhodnout. Pak jsou tady takové otázky jako bezpečnost, zdraví, morálka. Ty vůbec nebyly zohledněny. Ale práva spotřebitelů se samozřejmě neomezují na jeden faktor – Tato směrnice stanoví například, že spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy, to se tím posiluje, a také se stanoví, že informace se musí předávat jasně a musí být úplné. Komise programu pro spotřebitele na období 2014 až 2020 konzolidovala práva pro spotřebitele a posílila právo na opravné prostředky a také metody, kterými je možné uplatňovat opravné prostředky, zvlášť v přeshraničním obchodu. To je ambiciozní návrh a zahrnuje věci, které se týkají právě zranitelných spotřebitelů. Především se zaměřuje na situaci starších spotřebitelů a vylepšuje sociální začlenění, aby byli autonomními aktéry na trhu. A tento přístup se zaměřuje na to, že spotřebitel dostává určitá práva, je určitým způsobem proškolený. To ne vždy pomáhá zranitelným spotřebitelům, protože v praxi se ukazuje, že samotné informace spotřebitele nechrání. Zvlášť pokud je o zranitelné spotřebitele. Protože zranitelní spotřebitelé jsou zranitelní, protože se nedokážou dostatečně prosadit pokud jsou to třeba děti nebo starší osoby, nechápou informace, které dostávají. V takových případech jsou lidé vyloučení ze společnosti. Jsou to lidé, kteří nemají dostatečné vzdělání. A takoví lidé potřebují větší pomoc, zvlášť pokud jde o přeshraniční spotřebu a onlineové transakce. A proto mám pocit, že bychom měli posílit práva zranitelných spotřebitelů – a Evropská komise a členské státy by měly přijmout konkrétní opatření prostřednictvím legislativy, aby se zajistila odpovídající ochrana, která by zašla dál, než je poskytování informací, zvlášť v takových věcech, kde je stupeň zranitelnosti vyšší. finanční sektor, kde se ukázalo, že nemáme dostatečné nástroje pro zranitelné osoby, zvlášť pro starší osoby. Potom potravinářství, kde musíme chránit ty nejzranitelnější spotřebitele, mládež a děti. Musíme je chránit například před reklamou potravin s vysokým obsahem tuku a soli, protože to vede k obezitě a podobně. A v dopravě kde podle Združení spotřebitelů nedostatečné vymáhání případů působí spoždění, zvlášť u nízkonákladových leteckých společností se stává, že cestující jsou ve zranitelné situaci. A to je dále umocněno tím, když je to nějaký spotřebitel s postižením. Kromě toho nedávné studie ukázaly, že někteří spotřebitelé platí až třikrát víc než ostatní, protože ceny letenek nejsou transparentní, přestože předpisy o právech spotřebitele to předepisují. A pak je tady komunikační sektor. Kromě nevhodného obsahu, ke kterému mají mladí lidé snadný přístup, představují nebezpečí i sociální sítě, protože je, jsou využívány pro zacílenou reklamu. A na liberalizovaných trzích nedošlo obecně k poklesu cen. Naopak je ještě těžší vědět, jaká je přesně cena. A pokud je o přístup ke spravedlnosti, nejzranitelnější spotřebitelé mohou mít problém s přístupem ke stávajícím mechanismům, buď protože o nich nevědí, nebo protože nemají e, znalosti, možnost, schopnost je využít. A dále chci upozornit na zranitelnost starších spotřebitelů, zejména v kontextu digitalizace služeb. Protože platí určité bezpečnostní standardy a ty se netýkají jenom skutečného využití, ale také očekávaného využití. A pak je tady otázka přístupu k informacím v čitelném formátě. Musí to být informace, kterým skutečně mají přístup a tyto informace musí být v agendě pro spotřebitele a také v programu pro spotřebitele nový 2014 až 20. Na závěr chci zdůraznit, že toto není jenom úkol veřejných orgánů, ale také dodavatelských společností. Ty musí usnadnit transparentnější smluvní vztahy. A samozřejmě také na spotřebitelích, aby něco udělali, musí být rozhodnými aktéry, musí se sami chránit, ale rovněž je třeba zdůraznit především konkrétní specifickou ochranu zranitelných spotřebitelů. Nemělo by to vést ke dvěma různým vrstvám ochrany. Neměli bychom přijímat konkrétní opatření na ochranu určitých spotřebitelů na úkor ostatních. A poslední věc je důvěra. Důvěra a bezpečnost, které jsou zásadní pro růst, pro rozvoj vnitřního trhu. To je jediný způsob, jak můžeme zajistit dynamičtější, bezpečný a konkurenceschopný vnitřní trh. Do 8. března je potřeba předkládat pozměňovací návrhy a 24. dubna proběhne diskuze o pozměňovacích návrzích 28. o kompromisních návrzích a 30. května budeme hlasovat o této zprávě ve výboru a v červnu budeme hlasovat na plenáce. Děkuji. Dále pan Rias. Děkuji, paní předsedající. Je pozdě, ale teď mám ještě čest pohovořit, protože ne, že by kolega eh, Arias Eh, nebyl kompetentní, ale protože zastupuji stínové zpravedaje a kolegyně Perez eh, mu chce pomoci vypracovat tuto zprávu z vlastní iniciativy co nejlépe. On eh, se nemohl dostavit, takže jeho jménem chci paní zpravodajce co nejsrdečněji poděkovat za její práci. Zpráva o strategii ochrany spotřebitelů, kteří jsou zranitelní ta eh, nalezla většinou koordinátorů u všech frakcí a já nechci opakovat už řečené, musím jenom eh, s lítostí říci, že ty otázky eh, nejdůležitější nejsou vyřešeny a i kolegyně Živán ta se domnívá, že ta zásadní otázka o těch nejzranitelnějších spotřebitelích, které je třeba definovat, té se toho se v této zprávě nepo, nepodařilo dosáhnout a nemohlo také. A kolegyně Živán chce, aby se definovalo, že každý z nás se může někdy během svého života stát zranitelným a jsou někteří spotřebitelé, kteří jsou nejzranitelnější. Potom je otázka, jaké speciální, jaká speciální pravidla lze zavést, která by chránila různé typy zranitelných eh, spotřebitelů. Proto bychom měli eh, tedy dbát na empowerment, poskytnutí pravomocí spotřebitelů, to vyplývá ze studie, kterou jsme eh, zadali. Tady panuje dostatečná jasnost a, a ty, ty informace na toto téma nejsou srozumitelné. Proto, jak také řekla kolegyně Perez, by bylo potřeba, aby ta zpráva šla trošku dál směrem, který možná zpravodajka nechtěla se eh, eh, vydat. Ta zpráva je podle mě trošku možná jednostraná, ku příkladu, že není potřeba vlastně mimo bod 34 eh, v preambule nijak specificky definovat zranitelné spotřebitele. Ne, že bychom potřebovali zakastlíkovat, ale ten je, je, je zde zmíněn, eh, je, myslí se zde na zákaz, ehm, eh, aby banky uvalovaly různé poplatky navíc pro tyto zranitelné spotřebitele a další věci. Kdybychom se dohodli na tom, že ten problém mnoha spotřebitelů spočívá v tom, že ty informace, že tu, této informaci nerozumí, i když ta informace je poskytnuta, tak z toho vyplývá otázka, jaké adekvátní opatření je třeba učinit, abychom tento problém vyřešili. Myslím, že bude následovat velmi zajímavá diskuse, a vaši, a, a, která přispěje k vašemu návrhu zprávy. Určitá odvětví e, jsou e, vyňata z směrnice e, o právech spotřebitelů. Stálo by za to si promyslet určité změny. Bod 5. Vy tady píšete, že ta rostoucí digitalizace eh, způsobuje to, že starší osoby nemůžou eh, využívat eh, digitálních nákupů, protože se tak nevyznají v digitálních technologiích. V některých zemích je to opravdu tak, že starší generace neumí využívat digitální technologie, ale já si myslím, že v Německu vzhledem k tomu, že Eh, existují iPady, které usnadňují zacházení s digitálními technologiemi. Eh, tento problém do jisté míry řeší. Pak tady máme spotřebitelské ceny. Eh, tady si myslím, že když se dobře organizuje dobře hospodářská soutěž, tak přispívá k tomu, aby se zvětšila volba, výběr i nižší ceny pro spotřebitele. Ale jsem si jist, že bude následovat řada zajímavých diskusí a děkuji za pozornost. Děkuji a dále paní Durune. Děkuji, já zase budu hovořit dánsky. Prosím, rychle, protože nám dochází čas. Děkuji zpravodajce za dobrou zprávu její postoj je zajímavý. Nejde jen e, o e, určité osoby nebo skupiny osob, které jsou zranitelné. Existují také specifické situace, kterých se e, tato zpráva týká, nebo ten problém týká, nebo specifická odvětví, kde jsou zranitelní spotřebitele. Děti jsou vždy zranitelné, co se týče reklamy. I duševně postižení lidé nebo jinak postižení lidé, když si chtějí eh, najít vlastní bydlení, potřebují zvláštní ochranu. I tomu je třeba se zvláště věnovat těmto skupinám, je tak jako dětem a mladistvím. Takže ten myšlenkový přístup je zajímavý, že tady existují různé situace, různé scénáře, kterým bychom se měli věnovat. Je řada lidí, kteří jsou zvláště zranitelní, ku příkladu, když jsme v bance a nebo když komunikujeme s finančním odvětvím, tak je e, to obtížné i pro mě samotnou. E, co potom tito zranitelní spotřebitele? Podle mého názoru toto je správný závěr, že ty situace jsou tak složité, že to pro některé lidi je opravdu obtížné. A Evropská organizace spotřebitelů se věnuje této problematice. V odvětví obchodu eh, snaží se zjistit, kdo je vlastně průměrný spotřebitel, kdo je naopak zranitelný spotřebitel, eh, jak to přiřadit k různým eh, situacím v životě. Odvětvová legislativa by byla také zajímavý přístup k řešení a co se týče jednotné strategie EU pro zranitelné spotřebitele. To by bylo třeba podpořit, co se týče poskytování informací, ale i e, ze strany zákazů, tak, aby děti nebyly vystavovány určitým typům e, reklamy, aby se nestaly jeho cílovými skupinami. To třeba platí i pro e, alkohol a tabák už v řadě členských států. Teď už nemáme moc času, takže závěrem chci říci jenom následující ty hlavní rysy zprávy schvalujeme, ale přijdeme s pozměňovacími návrhy především s ohledem na děti a mladistvé, to, jak jsou eh, ovlivňováni, co se týče životního stylu, ale i nebezpečné látky, Eh, jako, jako eh, tabák a alkohol. U nás je liberální politika, co se týče alkoholu, ale nemyslím, že by se bývala moc osvědčila. A co se týče internetu, tady padla zmínka o iPadech. To, že si děti eh, hrají po internetu hry, rodiče najednou dostanou strašně vysoké telefonní účty, protože si děti, se děti připojí, aniž by to rodiče věděli, nebo tam hrají hry velice dlouho. Velice dobrá zpráva, budu na ní ráda pracovat. Pan Smith? Ano, vím, že musím být rychlý. Já jsem liberál, takže já se vyjádřím z, li- z liberální perspektivy. Já si potrpím na svobodu volby a myslím, že lidé Eh, jsou schopni individuálně činit dobrá rozhodnutí. Nejprve chci ale poděkovat za tu zprávu. Myslím, že je to zajímavé téma a jak řekl pan Šváb, bude následovat jistě zajímavá diskuse. Ale chci říci, že ochrana spotřebitele je životně důležitá, ale to znamená eh, ochrana spotřebitele obecně. My jsme všichni zranitelní v určité situaci. Já jsem investoval před několika měsíci do banky Irska a e, od té doby jsem přišel 80 peněz. Jsem zranitelným spotřebitelem? Ano, v tomto smyslu jsem asi byl zranitelný. Možná jsem byl hlupák, ale měl jsem pocit, že bych měl Irsku pomoci. E, dost žertování e, Ochrana ano, a jsem pro vysokou úroveň ochrany spotřebitele. Myslím, že u nás skutečně um, hrajeme prim v ochraně spotřebitelů už řady let, ale buďme obezřetní. Netvrďme, že jako jednotlivec uh, nemáme žádnou zodpovědnost. Máme, když uh, vezmeme lidem odpovědnost, bude to problém. Tak to vidím já takže pochybuji o některých vašich návrzích, ale uvidíme. Co se týče dětí. Souhlasím s kolegyní z Dánska, že děti jsou zranitelné a potřebují určitou ochranu, ale oni ji mají, alespoň u nás, doma. Také tvrdím, že já jako otec mám určitou odpovědnost ke svému synovi, měl bych kontrolovat, co dělá na internetu. To si také uvědomme. A poslední moje poznámka se týká starších lidí. Já jsem sám už značně starý nebo stárnoucí a eh, i přesto si myslím, že jsem schopen eh, činit rozhodnutí a volby. Můj tchán je 92-letý. Je zranitelný? Myslím, že moc ne. On posílá peníze Eh, peníze eh, do banky po internetu. Potřebuje třeba trochu pomoc, ale zvládne to. U nás doma se hovoří o tom, že eh, seniori jsou často redukováni k tomu, že už nejsou plnoprávnými občany, takže musíme být obezřetní v této oblasti. Děkuji vám, paní, za tu zprávu a, bude následovat jistě zajímavá diskuse, ale musíte vzít v úvahu, že se na to dívám jako liberál. Děkuji za zajímavé vyjádření a Poslední eh, řečník je SM a opravdu nám nezbývá mnoho času. Já budu co nejstručnější. Děkuji Marii a zpravodajce. zpravodajce. Eh, vím, jaké vlastně má záměry, eh, co se týče toho návrhu zprávy. Mně tady něco chybí. Eh, co je třeba naprosto jasně stanovit, definovat zranitelnou osobu. Já se zabývám především elektronickým obchodem, tam je mnoho lidí zranitelných v tomto směru a proto si myslím, že je třeba jasně definovat terminologii v tomto návrhu. Jinak si myslím, že ten návrh je dobrý, iniciativa chválihodná Eh, záměry správné, ale konkrétně chci, Marie, eh, něco říci přímo tobě. Mám dva návrhy. Ve Španělsku to je jediná země, kde eh, se hlasovalo proti nové směrnici o ochraně spotřebitelů. A já bych rád, aby si to španělská vláda rozmyslela, aby si uvědomila, že tam je třeba zavést nějaké změny. Druhá otázka, když mi pomůžeš, tak ti také pomůžu a pak se eh, pokusíme o nějakou konkrétní formulaci. Myslím, že ten návrh je pozitivní. Děkuji. Děkuji také tlumočníkům. Chci říct si pouze to, že lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je příští týden ve čtvrtek 12 hodin. Eh, takže se snažte a děkuji vám za zajímavé odpoledne. You wanted to wind up. Uh, 30 seconds. Vy to ještě chcete shrnout? Dobře, tak 30 sekund. No hay una definición de, de consumidores vulnerables y sí que existe. Nemáme definici zranitelného spotřebitele. Ne, moment, ono to tak úplně není. Bylo to v úvodním ustanovení 3 a to schválil také Evropský parlament. Děkuji.